Myslím, že bychom měli začít, poněvadž čas kvapí a již jsme přišli o 15 minut. Dovolte, abych začala tím, že přijmeme pořad jednání a chtěla bych vás informovat, že máme zde jednu žádost změnit eh, prezentaci pana eh, Gajera, to je bod 10, týká se to regionální strategie pro průmyslové oblasti a náš kolega Gajer navrhuje, aby tento bod následoval po bodě 5, protože mm, takže to znamená po páté hodině, pardon, po páté hodině až. Takže budeme eh, diskutovat o bodech 12 až 15 o hodinu dříve a potom, potom eh, začneme s bodem 10, protože kolega zde může být až po páté hodině pokud souhlasíte s touto změnou, po, pořad jednání považujeme za odsouhlasený, jako vždy jsme na webu a jako obvykle je třeba eh, respektovat eh, eh, časové sloty, i když návrh programu je indikativní, musíme být schopni se přizpůsobit vždycky okolnostem a tím přejdu k bodu 2, což je schválení zápisu ze schůze, která se konala 17. a 18. prosince. Zápis je k dispozici, byl rozdán a bude se považovat za odsouhlasený na konci dnešní schůze, pokud nebudou předloženy námitky. Bod 3. Sdělení předsedkyně. Prozatím nemám žádná sdělení pro vás a přejdeme k bodu čtyři našeho programu, což je výměna názoru s Evropskou komisí. Také jsme i pozvali zástupce z, z výboru regionu, zpravodaj z výboru regionu, abychom hovořili o e, nových hlavních směrech pro státní pomoc. A i hned bych vyzvala našeho prvního řečníka, Gerta Jana Kopmana, který je zástupcem generálního ředitele pro oblast státní podpory, státní pomoci v DG pro hospodářskou soutěž Evropské komise a poté si vyslechneme Nikolase Martina z DG Regio. Takže nejprve prosím Gert Jan. Paní Hypnerová, děkuji, děkuji za úvod, dobrý den. Eh, na začátku vám musím sdělit, že to je pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali na váš výbor dnes ráno, abych stručně řekl, jak vidíme hlavní směry státní podpory a eh, abych moje, můj místo předseda komise pan Almunia v rámci dialogu s parlamentem chtěl přijít osobně, ale ne, bohužel nemohl, ale jinak je vždycky vstřícný eh, s vámi vést dialog poněvadž víme, že parlament velice významně k této diskuzi přispívá. Na začátku bych řekl, že revize hlavních směrů státní podpory jsou součástí nebo je součástí širší reformy státní podpory. V podstatě to pokrývá veškerá pravidla, včetně procesních pravidel, kterými se řídí státní podpora v EU. Tento balíček se nazývá modernizace státní podpory. Cílem eh, jsou tři věci. Nejdůležitější cíl je stimulovat ekonomický růst, pomoci členským státům, podporovat růst a za druhé také i to má za cíl zajistit, abychom snížili administrativu a za třetí, aby komise při aplikaci realizaci se poté mohla zaměřovat na ty nejdůležitější kauzy které mají největší dopad na vnitřní trh. Důvod, proč to zmiňuji, je, že ve skutečnosti většina dopadů změn v kontrole státní pomoci eh, se týkají politiky soudržnosti a většinou eh, to poplyne z celé řady změn, které zavádíme při kontrolách státní pomoci, obecně řečeno ty eh, regionální guidelines, hlavní směry jsou pouze toho součástí. Musím to zdůraznit, protože často slyším obavy v tom smyslu, že to je e, problém, ale ono to lze e, rozptýlit, tyto vaše obavy, když se podíváme na další aspekty celého balíčku. E, i třeba máme se takovou eh, tabulku, kterou vám rychle představím. Co nám ukazuje? Ukazuje nám, že během stávajícího programovacího období politika soudržnosti v EU představovala si 375 eh, miliard euro a to je součást ale eh, širších výdajů na regionální politiku, včetně fondů členských států, to je asi 500 miliard euro. První věc, kterou je třeba si uvědomit, že pouze malá část, méně než 20 70 eh, až 80 miliard euro podle našich odhadů, to představuje podporu firmám, podnikům, tedy státní podpora podniků. Takže to gro výdajů eh, je mimo kontrolu eh, pravidel hospodářské mm, Eh, soutěže. Dále, my využíváme tedy ty kontroly, tady vidíte v červené barvě, uvidíte, že eh, hlavní směry regionální politiky, to je ten první vertikální sloupec vlevo, tak pouze to pokrývá malou část eh, výdajů na soudržnost, která se kvalifikuje jako pomoc. Je to méně než třetina z těch 70 až 80 miliard spadá pod hlavní směry eh, eh, regionální politiky a ty eh, dvě třetiny další v podstatě ty jsou důležitější pro účely kontrol státní podpory a to je především jsou, je věda a výzkum a inovace a potom jsou to hlavní směry o ekologické, environmentální pomoci. Potom máme další guidelines, další hlavní směry, které jsou také eh, relevantní, ale ty jsou méně podstatné. O co jde? Tady eh, ta diskuze o regionálních hlavních směrech je důležitá, ale je třeba si uvědomit, že se dotýká pouze malé části našich výdajů, tedy to platí teď i v příštím víceletém rámci. Co je také stejně důležité v tomto kontextu, je, že co my nazýváme regionální podporou nebo pomocí, zhruba řečeno to je asi třetina veškeré státní podpory v, politice soudržnosti, tak asi třetina, tedy 60% asi, e, takže tím se komise zabývá aktivně na základě tzv. notifikací. To znamená, když komise zkoumá slučitelnost opatření, ale asi 40 tedy téměř polovina, to jsou eh, ty blokové výjimky, které se nenotifikují. Eh, pokud tedy budou splněny určité požadavky, tak zde není povinnost notifikace. Dále, já bych chtěl vyzvat váš výbor, abyste se podívali na modernizaci státní podpory ze širšího pohledu, i vzhledem eh, k tomu, jaký to má dopad na soudržnost a abyste eh, eh, tedy politiku soudržnosti nesměšovali s těmi mm, guidelines, hlavními směry pro regionální pomoc. Dále, my, nám především v té modernizaci jde o růst, což je reflektováno ve všech našich hlavních směrech, které se revidují. Větší Eh, větší důraz se klade na to, abychom eh, zracionalizovali výdaje. To znamená, zaměřujeme se na eh, ty motivace, na proporcionalitu, snažíme se zredukovat pomoc na minimum a skutečně ta podpora se musí poskytovat tam, kde to k něčemu je. To je důležité, poněvadž komise má za sebou velkou kazuistiku. Máme hodně případů, kdy vidíme, že bohužel v minulých letech peníze ne vždy se vynakládají efektivně a rozumně, přiměřeně, jak by měly. A to nám leží na srdci. Tedy eh, poněvadž dáváme třeba nepatřičnou eh, pomoc některým podnikům a může to narušit vnitřní trh, ale také i to leží na srdci vám, poněvadž máme málo zdrojů na soudržnost, které se nepoužívají a navíc ještě optimálně. Je třeba tedy efektivně vynakládat prostředky na soudržnost. Proto je v našem společném zájmu, máme společný cíl, tedy dostat se do toho bodu, aby skutečně tato pomoc byla efektivní. Co navrhujeme v nových hlavních směrech regionální pomoci je více zdůrazňovat právě tyto aspekty efektivity. Jeden bod, který vzbudil určitou kontroverzi, je diskuse o plánech komise zakázat udělování podpory velkým podnikům eh, v takzvaných regionech C. To jsou ty nejvíce rozvinuté regiony, eh, většinou, kde je HDP 50%, 80% na hlavu. Takže tyto regiony typu C se typicky nazývají, kvalifikují jako oblasti, kde v podstatě eh, členské státy mají dost velký manevrovací prostor. Eh, a eh, i my jsme si provedli nezávislý průzkum, naši kolegové z DG Regio také, a podle toho výzkumu se ukazuje, že velice často pomoc velkým podnikům v těchto regionech v podstatě eh, neznamená nějakou efektivní změnu chování těchto podniků. Ty podniky v podstatě dále podnikají tak jako předtím, to znamená, vynakládají stejné prostředky, jako by byly vynakládali bez té pomoci. A právě to nám leží na srdci, protože ty obrovské nebo velké podniky samozřejmě působí přes hranice potom a tudíž je zde velká pravděpodobnost, že dostávají nepatřičně velké sumy. Tady máme hodně empirických zkušeností k tomuto. A také, upřímně řečeno, máme i e, e, podniky, které e, po Evropě hledají stát, kde to bude nejvýhodnější kde ta pomoc se jim dostane nejvýhodněji a my máme deset takových hlavních příjemců regionální pomoci, které to dělají. Jsou to obrovské podniky, bych je nazval. A asi byste byli překvapeni, že to jsou pořád ty samé podniky, většinou v automobilovém průmyslu, které takto pobírají dotace, dotace od různých vlád na stejné typy projektů. Takže tato diskuse je velice emotivní, to znamená zakázat velkým podnikům dotace v těchto regionech C, takže to ale, dámy a pánové, to je sice emotivní diskuze, ale opírá se to o Eh, naše empirické zkušenosti. Veškeré analýzy nám ukazují, že výdaje na malé střední podniky jsou daleko efektivnější pro podporu zaměstnanosti a růstu, než poskytovat pomoc velkým podnikům. Já zde neříkám, že velké podniky eh, by nějak významně nepřispívaly k ekonomickému růstu. Vůbec ne, jsou důležité pro ekonomiku, ale říkám, že dotace těmto podnikům to neznamená, že ty firmy by začaly podnikat jinak nebo dělali něco navíc mám k tomu e, dva takové podklady. Tady ten slide, jak vidíte, vám ukazuje, že máme zde další hlavní směry, tedy guidelines, které umožňují poskytovat podporu velkým podnikům pro specifické účely, věda, výzkum, inovace na straně jedné a potom jsou to ekologické podpory pro otázky jako účinnost energetická a další. Samozřejmě to by se mělo týkat celého území EU, včetně regionu C takže to není eh, obecný zákaz mm, eh, pomoci velkým podnikům. Ne, pouze omezujeme eh, pole působnosti té pomoci, té podpory, což je v souladu s tím, co máme v novém návrhu nařízení o regionální politice, regionálních podporách. Dále, na základě diskuzí, které jsme vedli, tak místo předseda Almunia velice otevřeně řekl, že komise hodlá prošetřovat, prověřovat eh, podmínky, za kterých eh, ty cílené eh, výjimky tohoto, z tohoto pravidla by bylo možné dát na ty investice, které skutečně mají přidanou hodnotu a kde to lze prokázat. Takže nejsme úplně k tomu uzavření, ale přičítáme velký význam tomuto principu. Kromě toho, jak jsem řekl, že obecně klademe v těchto pravidelech větší důraz na přidanou hodnotu, tak ještě poslední bod, kterým bych uzavřel, a to větší důraz na principy transparentnosti a vyhodnocování evaluace. Myslíme si, že je důležité, aby eh, eh, chom měli informace o příjemcích, o cílech e, této pomoci, aby to bylo veřejné, aby e, veřejnost a demokraticky zvolení zástupci se s tím mohli seznamovat. Takže budeme mít pravidla, která budou upravovat e, zveřejňování těchto údajů. Ty údaje musí být přístupné vše, všem. Dále u těch velkých výdajů, kde ty velké prostředky E, e, jsou dávány do různých těch programů, plánů, tak musíme zajistit, že se ty, ta efektivita těchto plánů bude pravidelně vyhodnocovat, tak aby ty peníze byly obecně vynakládány, vynakládány efektivně. A tento návrh také předložíme, takže když jde o třeba takové velké podnikové programy, tak musí podléhat vyhodnocování vždycky, aby všichni se mohli eh, na ně podívat, ponaučit se eh, ze zkušeností těch regionů, které dostávaly pomoc. Paní předsedkyně, já myslím, že tím bych asi skončil. Já jsem zdůraznil ty hlavní politické cíle, hlavní změny. E, samozřejmě tento e, návrh obsahuje řadu technických detailů, ale k tomu se můžeme vrátit v diskuzi. Dobře, takže e, potom se k tomu vrátíme v otázkách a odpovědích. A nyní prosím ředitele Nikolase Martina, ředitele pro regionální politiku. Děkuji vám, paní předsedající. Dovolte, abych vás seznámil s naším pohledem, s níž jsme vstupovali do této debaty k otázce modernizace státní pomoci, zejména k těm regionálním pokynům. Jsou zde dvě odlišné politiky soudržnosti a státní pomoci, ale ty se do určité míry překrývají nebo eh, jsou v jakési vzájemné interakci, eh, poněvadž samozřejmě kohezní politika se musí řídit také pravidly státní pomoci. Čili náš pohled. Eh, tam vidíme tři důležité věci. Za prvé zjednodušení, protože vlastně smysl, proč to děláme, závazek komise, to je pokus respektive spíše úsilí zjednodušit eh, celou věc. Eh, druhá věc je konsistentnost. Eh, je třeba vzít v úvahu určité konkrétní specifické detaily. Takže zjednodušení znamená v tom, že to, co se poskytuje, pokud se týče státní pomoci, tak nesmí, nemělo by to vést k obrovské další navíc byrokracii pro příjemce. Dále hovoříme o konzistentnosti politiky, to znamená, eh, že tedy cíle, které vyplývají z různých politik, eh, byly dosahovány paralelně, aby prostě nebyly ve vzájemném rozporu. Ale také je to otázka efektivity. To znamená, že jedním z hlavních cílů našeho legislativního balíčku pro kohezní politiku, politiky je zlepšení celkové efektivity po fondu soudržnosti, čili to je samozřejmě politická zážitost. Dále eh, konzistentnost, eh, ta se týká také nižší, detailnější úrovně a to se týká právě těch regionálních pokynů, zejména pokud se týče těch map. K těm specifikům. Dobrým příkladem je evropská teritoriální spolupráce, která je konkrétním prvkem politiky soudržnosti a s tím jsou spojené určité konkrétní problémy vyplývající z přeshraniční povahy. A to se musí vzít úvahu. Čili zjednodušení, konsistentnost a specifika, tyto tři věci, tak to nejde jenom o věc, která by se měla promítnout do těch pokynů, ale eh, je to otázka, která má obecnou platnost na styku mezi státní pomocí a politikou soudržnosti. Samozřejmě je zde eh, určitý zájem ze strany těch regionálních eh, pokynů, protože Eh, je tady samozřejmě to spojení kohezní a státní pomoc, no a pak samozřejmě ty regionální mapy, eh, protože eh, politi- tedy politikách soudržnosti se odehrává prostřednictvím různých kategorií oné pomoci, že a tak tady je tedy složitější interakce. My jsme v současné době v, ve stádiu konsultací takže DG pro regionální politiku eh, velice aktivně vystupuje v této politice a snažíme se eh, dohlížet na to, aby právě tyto eh, věci, které jsem jmenoval, zde byly řádně ukotveny. Existuje dokument celkem nedávno rozeslaný k konsultacím. Jsou tam otázky jako třeba vhodnost podpory, přiměřenost podpory, což je jeden z principů, které budou přímo jako součást zabudovány do státní pomoci. Samozřejmě se to týká také programů pro politiku soudržnosti. A e, to samozřejmě musí být vyřešeno, poněvadž už bylo rozhodnuto, že programy budou e, toto pokrývat. Čili je to zase problém toho zjednodušování také. Dále, pokud se týče těch specifik, hovoří jsem o evropské teritoriální spolupráci. Zde také navrhujeme eh, ustanovení opatření, která se tím budou zabývat, budou se to snažit řešit. Dále nám se, doufám, podařilo vyhnout se nekonzistentnosti a anomáliím, nicméně eh, jsou zde ještě nedořešené body, eh, což znamená, že po konzultaci eh, s českými zeměmi to bude muset dotáhnout do konce. Je tady třeba otázka konzistentnosti map. Referenční období pro stanovení kategorií regionů pro politiku soudržnosti bude se odehrávat od roku, od let 2007 až 9 a referenční období pro eh, pokyny eh, regionální pomoci je 2008 až 10. Čili tady je otázka, jestli právě eh, z tohoto časového posunu nevzniknou nějaké významné diskrepance. Zatím to vypadá, že jich nebude mnoho, ale přesto je to ještě bod, který bude třeba přeskoumat. Uvidíme, zda bude třeba to nějak specificky řešit, aby nedocházelo k anomáliím. Co se týče velkých podniků, tady samozřejmě je značná podobnost v s přístupem k politice soudržnosti. Již mnohokrát jsme o tom debatovali a návrh komise měl být velmi restriktivní, pokud se týče podpory pro velké podniky. A de facto jsme se k tomu stavili podobně jako ve SDG Competition a eh, my jsme systematicky jak si ukázali, že eh, podpora malým a středním podnikům Eh, takto, že mm, eh, pokud podpoříme velké podniky, tak ta pomoc malým a středním podnikům potom produkuje daleko více, má daleko větší význam. Čili eh, proto jsme tady od začátku se k tomu stavili dosti restriktivně. A toto byla otázka v trialogu mezi Radou parlamentem komisí a zatím nemáme úplně definitivní pozici. Od komise bude chtít každopádně se přidržet svého restriktivního přístupu a že tedy eh, velké podniky by měly být podporovány pouze velice cílově, cíleně a sice tam, kde je šance na inovace, zvyšování energetické účinnosti a podobně. Takže přistupujeme k tomu jaksi hodně ze široka. Co se týče otázek, o nich jsem hovořil na začátku, eh, tak eh, tady snad eh, nejsou nějaké velké obavy z čehokoliv a tedy v následujících týdnech bychom opravdu se chtěli přidržet toho postupu našich běžných eh, interních procesů podle příslušných eh, pokynů schválených komisí. Děkuji Nikolasi a teď bych eh, požádal Žana Paula, který byl zpravodajem pro tuto tématiku ve výboru regionu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové s velikým potěšením přicházím sem na vaše pozvání, abych vás seznámil se stanoviskem výboru regionu ohledně eh, budoucích pokynů týkajících se státních podpor pro období 2014 až 2020. Jménem výboru regionu vám děkuji za pozvání. Jak víte, podpory s regionálním cílem, jelikož přispívají k rozvoji regionů, které mají problémy, jsou součástí principů eh, obsažených v evropských smlouvách, umožňují eh, veřejné sféře podporovat podniky na eh, těch územích, a to bych chtěl zdůraznit, kde soukromé financování je Eh, obtížné získat. Zástupci místních a regionálních eh, úřadů a orgánů Evropské unie prakticky jednomyslně přijali eh, stanovisko týkající se státních podpor na, s účelem regionálního rozvoje a zdůrazňuje, že komise by neměla omezovat určité podpory v prospěch některých eh, podniků pouze a eh, ve stávajícím kontextu ekonomické a sociální krize tyto podpory v zájmu růstu, zaměstnanosti a soudržnosti jsou z našeho pohledu čím dál tím nutnější. Jakožto člen výboru pro regionální rozvoj, nebo vy jakožto členové regionálního výboru, Eh, jste jistě citliví takovým otázkám. Státní podpory jsou v výlučné pravomoci Evropské komise, nicméně tím spíš, že se jedná o podpory s regionálním eh, záměrem. My zástupci Ehm, výboru regionu a vy zástupci evropských občanů se máme příležitost vyjádřit. A 14. E, ledna Evropská komise publikovala návrh nových pokynů a otevřela veřejné projednávání. Výbor regionu se vyjádřil první a já dnes využívám tohoto pozvání, abych vás povzbudil jaksi v tom, abyste se rovněž vyjádřili na toto téma. Výbor regionu Eh, vyjádřil in, in, stanovisko z vlastní iniciativy ještě předtím, než se vyjádřila komise, aby vyjádřil, jak mu tato otázka leží na srdci. A od začátku našich diskusí ve výboru regionů a diskusí s Evropskou komisí, jsme již mm, získ- dosáhli určitého pokroku v tomto textu. Na naší minulé plenárce eh, komisař Taky Malmunia eh, změnil svůj návrh eh, týkající se maximálního počtu populace cílené v rámci nástrojů s regionálním cílem a to je první dobrá zpráva pro ekonomický rozvoj našich území. Nicméně některé naše žádosti zatím zůstaly nevyslyšeny a budeme muset ještě na nich více trvat u Evropské komise. Restrikce některých kritérií, eh, tak jak to eh, navrhuje komise, podle našeho názoru by asi byla chybou a mohlo by to mít závažné dopady na území, která již nyní jsou zlačně zasažena. Nezapomínejme také, že tyto podpory přispívají k realizaci cílů eh, soudržnosti, ekonomické ekonomické, sociální a územní, tak aby docházelo k vyváženému rozvoji regionu Unie. Jaké požadavky má výbor regionů v tomto kontextu? První požadavek je otázka regionálních podpor, jejich konzistentnost s politikou soudržnosti. Před chvílí byla řeč o konzistentnosti, tak to bych chtěl zdůraznit. A to se týká především uznání postavení všech eh, regionů v eh, trans, eh, přechodu a eh, v tuto chvíli komise rozlišuje mezi historickými regiony a nehistorickými regiony a tam je rovnost zacházení, kterou my považujeme za naprosto nepřiměřenou v případě, že se jedná o regiony, které mají naprosto stejné problémy, protože některé regiony jsou konvergenční a některé v rámci cíle konkurenceschopnosti a tam do dochází k nerovnosti v zacházení mezi těmito dvěma typy regionů a na tom bychom chtěli zvláště klást důraz, protože i regiony, které dnes jsou součástí tedy konkurenceschopnosti špatně dohánějí své spoždění. A druhý požadavek, my samozřejmě chceme eh, zabránit zneužívání veřejných podpor a navrhujeme komisi, aby v rámci konzistentnosti s politikou soudržnosti eh, v klauzuli proti delokalizacím v případě podpor tak, aby nedocházelo k dumpingovým eh, praktikám, které některé podniky činí. My nerozumíme rozhodnutí rozhodnutí Evropské komise, která chce zakázat podporu podnikům, které mají více než 250 zaměstnanců a které neprávem považuje za velké podniky, stejně jako třeba nadnárodní společnosti. Vy jste se o tom zmiňoval a my to považujeme za důležité. Tyto podniky jsou často místní rodinné podniky a představují motor ekonomického rozvoje daného území, jsou nositelkami e, značné zaměstnanosti a proto žádáme komisi, aby přehodnotila svoji definici malých a středních podniků a nelze se omezit pouze na 250 zaměstnanců zaměstnanců, přičemž země, které v Unii konkurují, mají definici daleko, přes, eh, daleko pružnější, co se týče malých a středních podniků. Budoucnost evropského průmyslu je opravdu tady v sázce. A myslím, že výbor regionů Kromě toho také věnuje velkou pozornost osudu financování služeb veřejného zájmu. A proto žádáme komisi, aby vyloučila e, e, podpory e, placené tomuto typu služeb tedy z typu podpor, které jsou přípustné. To je velice důležité pro budoucnost těchto služeb. A také bych chtěl upozornit, na eh, ten práh de minimis, což je 200 tisíc eur, jak víte, a my bychom si přáli, aby se zvýšil na 500 tisíc eur, aby mm, jak si ty intervence byly efektivnější. A také bychom si přáli, abychom se tedy všichni zamysleli nad eh, jak si počtem populace dané zóny, protože dnes jak si je to, jsou to zóny, které musí mít příliš mnoho obyvatel a zapomíná se potom na regiony, které třeba jsou málo obydlené, ale právě proto potřebují velice specifickou veřejnou podporu. Poslední požadavek, který ovšem není nejméně významný, eh, regionální podpory určené regionům, které tedy mají problémy. Evropská komise musí brát v úvahu specifika některých území. výbory regionů zdůrazňuje, že je potřeba zachovat zvláštní statut zvlášť odlehlým regionům, ale také je třeba zajistit zvláštní zacházení s regiony, které mají nějaký geografický přírodní nebo eh, eh, demografický handicap, jako třeba oblasti horské, ostrovní a podobně. Jsou to obavy velice mm, jaksi mm, založené na zkušenostech a pokud by toto Evropská komise zohlednila, pak by to usnadnilo hospodářskou soutěž na místní úrovni. To je to opravdu velice rozsáhlé téma, ta, ty handicapy jsou velmi rozlišné, rozličné a je to přitom záležitost, která se nás týká všech a my, výbor regionů, Evropský parlament, se můžeme na tom shodnout, takže proto vás chci požádat, abyste se opravdu jaksi do tohoto, k tomuto tématu vyjádřili co nejdříve a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji vám. Ja, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Paní Konstance Krell. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Já se domnívám, že došlo k určitému vzrušení v souvislosti se zveřejněním dokumentů komise, neboť se tady objevily obrovské obavy a myslím, že, že celkem po právu. A sice z toho, že tady máme dvě politické oblasti a byli bychom neradi, kdyby si navzájem konkurovali. Musíme velice dbát na to, aby to co se rozhodne v oblasti politiky soudržnosti, aby to také bylo v souladu s tím, co je také eh, v oblasti eh, státní pomoci nezbytné. Takže eh, velkou obavou bylo to, že tady máme na jedné straně ty mapy to znamená eh, kategorie regionů, a že ty mapy se zcela nezhodují s tím, jak tomu přistupuje DG, eh, DG Competition. Čili pokud bychom tomu přistupovali takto, tak eh, jak si to bychom skutečně na to mohli zcela zapomenout, to by nebylo vůbec dobré. Já tedy vnímám, že si Eh, tady je určitá snaha se tomu vyhnout. Jinak samozřejmě je tady eh, otázka velkých podniků a eh, kohezní politiky, tak tady se zdá, že dva spolulegislátoři se na to dívají jinak než komise. A sice tak, že prostě musí být možné to, aby také větší dostávat státní pomoc. A to těch 60 až 80 miliard euro, který jste tady hovořili, tak ono to zní, že to není nějak moc a ono by to asi nebyl problém pro méně rozvinuté eh, regiony, spíš pro ty rozvinutější, které jsou tou mezilehlou kategorií, abych tak řekla. A samozřejmě, že tedy eh, to, ten, ta, ta role těch malých a středních podniků, tak já si myslím, že těm by se dostalo více, poněvadž my tam máme pouze nějaké, co já vím, eh, tři, maximálně čtyři priority, které můžeme obsovat právě těmito fondy, kohezníme. Jako Čili eh, na to je třeba se soustředovat. Kromě toho, eh, i v minulosti jsme tento problém měli pořád dokola. A sice, že tam, kde existují rozdíly mezi lépe a více nebo méně a více rozvinutými regiony, tak eh, podniky eh, samozřejmě taky eh, přicházejí na nápad odstěhovat se někam jinam. A region, ve kterém ten podnik se už eh, jak si nachází, tak eh, samozřejmě potom nemá jak argumentovat, jestliže ten podnik se ohlíží, že by šel někam jinam, kde by mohl dostat víc. No a to je prostě diskrepance, eh, se kterou se zabýváme v parlamentu sice už léta, ale v tom vašem příspěvku se mm, bohužel neřeší. Čili já si myslím, že bychom se měli snažit to pokud možno nepřipustit aby tedy eh, kvůli možným příslíbům státní pomoci docházelo ke stěhování podniků. Já si myslím, že tady skutečně je třeba ještě jednou eh, zvážit, eh, jak by se to dalo upravit prostě, abychom tedy neměli negativní eh, příspěvky té politiky soudržnosti. Dobře, děkuji vám, Konstance. Chtěl bych, eh, prostě, aby si, kdo chce promluvit, aby se přihlus, přihlásil ještě teď, abych mohla uzavřít eh, seznam řečníků. A je nás hodně, takže měli bychom být struční. Takže Lambert van Nistelrooy. Děkuji vám. Musím říct, že to nejdůležitější, co chci říci, je toto my jsme nyní plnohodnotnými spolulegislátory eh, a eh, vyjednáváme o některých z těchto aspektech. A my tedy chceme, aby ta politika soudržnosti byla jiná než v minulosti, daleko zacílenější, koncentrovanější, soustředěnější. Komise, vidíme, předkládá tento typ návrhu. A my jsme v jiné pozici než v předchozím období. A my si teď vyměňujeme informace, že, ale já si myslím, že to nestačí. E, měli bychom být jaksi v pokročilejším stádiu. E, my vlastně ve výboru ani neděláme k tomu zprávu, ačkoliv se nás to týká. Já bych tedy skutečně byl rád, kdyby se vyjasnilo, vyjasnili konkrétní kroky. Já jsem tedy e, rád, že kolegové už mají připravené velmi vážené otázky na plénum, ale my eh, prostě eh, chceme o tom něco vědět, prostě abychom nejenom se museli zeptávat, aha, co, co ta kategorie, co ta kategorie, my bychom měli mít skutečně specifické řešení pro třeba eh, hustěji zavidlené oblasti a tak dále. A jinak to, co řekla Konstance Krell eh, o té delokalizaci, to, to skutečně, eh, jak, jak důležitý je tento bod v naší debatě? Měli bychom se skutečně měli soustředovat na svou vlastní roli, měli bychom tomu přistupovat politicky, přesně na té úrovni, která je potřebná, já vím, že eh, komise k tomu má hodně co říci, ale možná, že bychom jako parlament měli trošku postoupit před. Thank you, um, Viktor Děkuji, Viktor Boštináru. Děkuji. Já si myslím, že tato diskuse přichází v pravý čas, protože to je poprvé, kdy společně hovoříme o soudržnosti a státních podporách ve chvíli, kdy je to o budoucnosti Evropy. Jakou ekonomickou roli bude e, Unie sehrávat v budoucnu? Jaká bude konkurenceschopnost Unie ve světě v budoucnu? Protože některá dogmata, kterými jsme se řídili donedávna, byla e, tou krizí vlastně zbořena. A jedno z velkých dogmat bylo veřejnoprávní versus e, soukromé. Veřejnoprávní muselo být nutně špatné a, a hloupé a soukromé skvělé a všechno vyřeší. Tak to už dneska nevypadá. Studie provedené ve Spojených státech, v Kanadě i v Evropě ukazují, že eh, veřejnoprávní může být stejně konkurenceschopné jako soukromé. Druhé dogma e, průmysl versus služby. Donedávna nám bylo řečeno, že toto je cesta, to je budoucnost, ale teď je krize, kde se musíme především po, tohoto ponaučit, že ty země a ty, ty státy, které měly a mají dost větší eh, výrobní kapacity se eh, jak si eh, dokázaly z krize jak si dostat lépe než ty, které mají hlavně terciární sektor, jako Německo versus Spojené království, Rumunsko, Maďarsko versus jiné země, které byly silně postižené, nebo třeba hm, příklad Číny. Třetí dogma. Evropa byla Eh, v minulosti eh, hodně delokalizovala svoje výroby mimo Unii za účelem zisku, ale vyváželi jsme know-how a dováželi potom zboží z Číny. A nejenom tam máme teda mít politiku, která se bude zabývat delokalizacemi, jinak totiž za chvíli další Mital, další Florange, další Rumunska, další eh, případy a je to to cesta k řešení tohoto problému, nebo je to jenom zeď nášku? Myslím si, že by to mělo e, fungovat, tak podívejme se třeba na krizi v Itálii. Další dogma, že malé je pěkné. Ano, to je pravda, to je hezké, ale když se podíváme na výsledek krize, tak se ukázalo, že malé je sice pěkné, ale už to neletí tak jako v minulosti, jak jsme to měli rádi dříve, čili proč by malé mělo být eh, méně relevantní z hlediska vytváření pracovních příležitostí, eh, jakou eh, mají hodnotu, co se týče jaksi reagování na krizi mají problém s získáváním k úvěru, jsou méně konkurenceschopné, čili jaké jsou dnes motory růstu. Podívejme se na německou ekonomiku nebo čínskou ekonomiku. Jsou to malé podniky? Jaké jsou ty co jsou ty podniky, které hodně investují do výzkumu a rozvoje? Jsou to nutně malé podniky? Už, už ne, e, aspoň ne, jak to chápu. A konečně, jakou roli má hrát Evropa, aby se konzistentně mohla opírat o rozvoj a výzkum. Oficiální prohlášení znějí hezky, strategie 2020-2050, ale když se podíváme na fakta, Bloomberg 2011 Eh, příspěvky státu a regionů na rozvoj a výzkum v obnovitelných zdrojích, kde se prohlašujeme za jedničky. První je Čína, druhá je Německo, ale to je jediná výjimka v Evropě a třetí Spojené státy. Takže já bych na závěr řekla, omlouvám se, že mluvím tak dlouho, jestliže nebudeme vážně diskutovat o tom, abychom si sedli spolu a, a vymysleli strategii, která zlepší rozvoj průmyslu a výroby v Evropě eh, s se státní podporou a spolu s politikou soudržnosti, tak jinak tento dokument zůstane krásným intelektuálním prohlášením, ale v roce 2020 zjistíme, že ta strategie neuspěla. Děkuji. Děkuji, Viktore. Jan Albrecht. Yes, thank you. Děkuji. Já bych chtěl navázat na to, co říkal náš koordinátor Lambert, co se týče role Evropského parlamentu. Možná, že jsou moje vědomosti omezené, ale já tady vidím významný rozdíl. Na jedné straně je tu stanovisko komise, která vychází z makroekonomických analýz a to je objektivní znalost, která říká, co je dobré a co je špatné pro vnitřní trh. A to Eh, je nejprve konzultováno, potom publikováno a pak je to tedy Bible svatá eh, státních podpor pro nás, pro všechny na sedm let. Druhá věc je politická diskuze. Co můžeme změnit politickým rozhodnutím? Otázka zní, co je důležitější a jaká je skutečná část objektivních vědomostí a objektivních znalostí a co je možné e, vydiskutovat na politické úrovni. Já bych uvedl další příklad. Diskutovali jsme s komisí o tom, že bychom měli mít ukazatele jako legislativní text. Chce komise od nás, abychom eh, měnili ukazatele? Měli by politici diskutovat o ukazatelích, anebo to je objektivní údaj? To je důležité. Máme několik příkladů. A třeba teď já jsem zpravodajem pro IRF a diskutuje se o velkých podnicích. Když jste říkali, že velké podniky jsou špatné, nebo to znamená, že politika vůči velkých, k velkým podnikům prostě není efektivní, tak jsem to pochopil. Evropské peníze nejsou otázkou dotací. Evropské peníze jsou nástrojem realizace politik. Čili otázka zní, jestli ta politika je dobře eh, koncipovaná eh, ve vztahu k velkým podnikům. Je možné, že velké podniky v některých částech Evropy vezmou peníze a potom nevytvoří žádné pracovní příležitosti. No to je skandální. To je skandální, ale ten skandál je příčinou nedávat peníze velkým podnikům? Naše politická logika je jiná. Já mohu souhlasit s tou analýzou, že tak to vždycky bylo, ale co máme dělat, je jiná otázka. Třeba my všichni dobře víme, že malé a střední podniky jsou závislé na velkých podnicích, většina z nich. A proto my navrhujeme, Pojďme dát velkým podnikům příležitost těm, které spolupracují s malými a středními podniky a pojďme pozorovat důsledky takové politiky a pojďme pozorovat efektivnost skutečně vytvořených pracovních příležitostí. Eh, eh, a, ne, nestavme se k tomu tak ortodoxně, že jako velkým podnikům nikdy. My bychom měli jak si vzít ty analýzy, ale musíme dál diskutovat s komisí v rámci trialogu a já se ptám, jestliže se na něčem v trialogu dohodneme a vyprodukujete text, který je potom v rozporu s tím, kam jsme se dostali, tak co je důležitější? To je významná otázka. My můžeme otevřít dveře, všichni budou šťastní a vy ty dveře zavřete. To je typické zjednodušování Evropské unie. Čili musíme to vyřešit co nejrychleji. Ne, eh, tak a, aby s, eh, jako pochopte nás, my budeme obhajovat velké podniky ne protože milujeme nadnárodní firmy. Myslíme si ale, že jsou důležité pro malé a střední podniky a malé a střední podniky mohou Některé samozřejmě jsou zcela neefektivní, ale některé jsou velmi efektivní a mohou žít jedině spolu s velkými podniky. A ještě jedna poznámka, která se netýká regionálních podpor je to jenom takový náznak do budoucna. Co e, státní podpora pro e, informační a e, komunikační technologie? Je to krásná vlajková loď a máte systém pro ICT již připravený, protože jinak budeme mít veřejné sítě se soukromými operátory. Já jsem byl vychován jinak než kolega Bušňárov, ale já byl vychován v zemi, kde soukromé bylo špatné špatné a, a státní bylo dobré, takže to je ten rozdíl mezi námi. Ale eh, ještě jedna stručná poznámka. My nyní podporujeme energetickou efektivnost budov, bytů. Máme soukromé byty a, a energeticky eh, efektivní zásahy do soukromého bydlení. To jsou takové samé důležité impulzy a koordinace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími je nutná a my tady máme ten sen, že když něco rozhodneme, takže vy ta, budete to rozhodnutí následovat. Eh, děkuji, Kers Kristin, ano, ještě. Děkuji, paní předsedající. To, co řekl Jan Olbricht, tak v tom já skutečně ho mohu plně podpořit. Ale eh, zazněla tedy otázka těch pohraničních regionů. Například existují regiony mezi Německem, Rakouskem nebo Rakouskem Itálií. Eh, kde to prostě vypadá tak, že z národního hlediska se těmto regionům vede poměrně dobře, takže ta eh, pomoc se pro ně chodí ke konci. A navíc zde máme eh, naopak sousedy, které patří k silně, k nejsilněji podporovaným zemím, jako je Česko, Slovinsko. No a pak máme eh, tedy firmy, které prostě eh, se přesunou jenom o několik kilometrů a tam mohou pobírat eh, podpory. Čili moje otázka zcela konkrétní, jak si, co, co si myslí komise o tom, že by byl zaveden pro tyto oblasti speciální strop, který by tedy vedl k tomu, že by tyto sousední regiony, které jsou tak odlišné, eh, že by se jaksi omezil ten, ten velký rozdíl a skok mezi nimi. Děkuji. Teď kolečko skončím s vlastní otázkou. Jak komise dospěla eh, k tomu rozhodnutí, eh, pokud jde o pokrytí obyvateli? rozložení obyvatel, takže potom ještě máme dalších 8 dotazů, takže nejprve asi byste mohli zareagovat, anebo chcete, abychom pokračovali s otázkami? Ne, dobře, teď budete reagovat. Děkuji. Děkuji za provokativní otázky a i za vaše připomínky. A eh, jak si myslíte, že komise by měla rozvíjet své politiky? Teď, abych navázal na některé ty otázky které jsou pro nás také klíčově důležité. Jedna, eh, kterou řada z vás zmínila, se týká delokalizací podniků. A co bychom v těchto hlavních směrech mohli udělat, abychom to řešili? Zde my máme dva typy těch relokací nebo delokalizací, eh, a to uvnitř Evropy anebo mimo Evropu. Tyto konkrétní hlavní směry, guidelines, eh, budou inovativní v tom smyslu, že budeme požadovat nové podmínky, které se budou týkat delokací podniků v Evropě. Tam to bude třeba dokládat. Když to bude z chudšího eh, regionu, tak to nebude povoleno a když to bude podporováno pomocí, tak se to musí notifikovat a my to budeme prověřovat. Takže tady budeme zvyšovat tedy ty možnosti prověřování a tím chci zareagovat na tyto otázky. Pokud je o relokace nebo delokalizace do třetích zemí, to je těžké potom nějak eh, prokazovat, ale základní přístup bude takový. To znamená, budeme prošetřovat náklady navíc daného podniku. Pokud v zahraničí ten podnik prokáže, že bude tam profitovat eh, z podpory a že to je pro něj příliš nákladné podnikat v Evropě, tak to bude povoleno. To je takový externí faktor, který vezmeme do úvahy. To jsou důležité inovace v novém rámci. A teď eh, ještě k těm velkým podnikům. Zde já nechci se opakovat, ale je důležité zde zmínit tři věci. Za prvé, zde eh, my v podstatě my je eh, nějak nestavíme tedy mimo zákon, eh, to ne, ale jenom my Eh, nechceme jim mm, poskytovat pomoc pro ty počáteční investice v regionech C, takzvaných regionech C, ale eh, určitě jsou zde další situace, kdy je velice důležité dávat podporu i velkým podnikům, a to bude v těch guidelines. Za druhé, regiony C, to jsou regiony, ty regiony, regiony, které jsou označeny jako C regiony. To jsou ty takové vyvinutější regiony, o tom jste mluvili. Vy jste vyjádřili obavy, že snad chceme zakázat podporu, regionální podporu na investice eh, eh, eh, těm podnikům v těchto regionech. Ne, my jsme nenavrhli, že bychom tedy diskvalifikovali ty A regiony, kde je HDP nižší než těch 70%. To ne. Ale teď ještě za druhé, jak jsem řekl, my teď studujeme různé možnosti, jak za určitých okolností, za jasně popsaných okolností a podmínek umožnit výjimky i v regionech C. Politický proces, o kterým hovoříte, to znamená, že e, jde tedy samozřejmě o legislativní proces, tak e, to e, ještě se uvidí, ale mm, problém možná není tak, e, jak si palčivý, jak si většina z vás myslí. A teď konsistentnost map. O, zde Nikolas o tom hovořil, tady je to všechno v souladu, je to konsistentní. I, i když dnes existují určité rozdíly, protože ty politiky sledují trošku různé cíle, ale my nechceme ty rozdíly ještě zhoršovat naopak. Teď dvě konkrétní věci. Zde někteří požadují, abychom e, v té naší mapě i e, definovali takzvané přechodné regiony. My se tím pečlivě zabýváme, ale dospěli jsme k závěru, že, to, že by to bylo špatné. Důvod je pokud bychom chtěli zavést tzv. přechodné regiony, tak bychom členské státy zbavili jakékoliv flexibility. My navrhujeme to, aby členské státy sami měly možnost eh, v rámci určitých limitací podle počtu obyvatel stanovovat, které ty regiony se kvalifikují jako přechodné transition regions. Ale bylo by chybou, kdybychom to dělali my z komise, poněvadž mm, zde lze tedy eh, potom eh, by tam nebyla dána žádná flexibilita členským státům. A také mm, stejné úvahy lze i vztáhnout na přeshraniční regiony, na paní Westfál nebo pohraniční regiony. Členské státy mohou, tam, kde by byl větší limit podle počtu obyvatel, tak by mohli sami určit, o jaké regiony jde. A já myslím, že zde eh, má jí eh, dost velký manévrovací prostor. Navíc ten počet těchto problematických regionů je malý. Dále eh, jde o relativně mm, tedy jde o ty bohaté regiony, které sousedí s chudými regiony, o té především jde a teď jde že ta pomoc bude velice štědrá, i když méně štědrá nebo, než dnes. Ale tady jde přece o princip subsidiarity, to znamená, měla by komise předem nějak prealokovat ty částky těmto regionům a zbavit eh, eh, členské státy té možnosti, aby o tom rozhodovali na národní úrovni, anebo ne, máme nechat to rozhodování na členských státech a dát jim spíš taková všeobecná pravidla. My jsme si zvolili tedy ten druhý přístup. Já asi nejsem eh, eh, zde kvalifikován k tomu, abych hovořil o roli parlamentu, ale jak jsem říkal, jsme vstřícní vůči dialogu a těšíme se na úzkou spolupráci s kolegy z mm, generálně ředitelství Regio i s vámi a samozřejmě v duchu vstřícnosti, otevřenosti. Potom zde byly další otázky, eh, další nástroje pomoci, jako eh, informační technologie, energetická účinnost. To bude upraveno v dalších guidelines, v dalších hlavních směrech a potom otázka, eh, kde jsme vzali ten limit podle počtu obyvatel. My jsme se rozhodli, že v podstatě ta naše pozice bude kopírovat ty stávající eh, limity, eh, a to je maximum 50% eh, podle smlouvy. My jsme hodně hovořili o tom, že bychom možná měli přijmout takový štědřejší přístup na začátku. Jsme řekli ano, ale potom po diskuzi jsme řekli, radši zachováme status quo, pokud jde o population coverage, pokud jde o ten limit podle počtu obyvatel. Dále, co to implikuje, znamená ve skutečnosti, že členské státy budou mít větší flexibilitu při eh, definování svých regionálních politik, eh, protože ty rozdíly v Evropě se hodně snížily. Teď máme skutečně velice málo těch nejchudších regionů ve srovnání s tím, co jsme měli před 15 eh, lety. A e, pokud jde o ty chudé regiony, tak tam se prealokují ty částky, ale pokud jde o ten zbytek, tak tam je ta tendence nechávat větší manevrovací prostor členským státům, aby mohli tedy rozhodovat samozřejmě v souladu s našimi unijními politikami. Takže kdo je teď důležitější, parlament nebo komise, tak na to odpoví Nikolas. Já myslím, že jenom bych chtěl změnit e, pár bodů ještě. Za prvé, samozřejmě nejde o to, že eh, velké podniky jsou špatné. Ne, to jsem nechtěl říci. Ale pokud jde o cíle soudržnosti, tak tím chceme říci, že eh, máme omezené zdroje a musíme zajistit, že tyto zdroje se budou používat co nejefektivněji. Mm, to byla ta premisa. A i mm, to eh, bylo jádro diskuze v trialogu. Jde o toto správně nastavit. Nemůžeme ten systém nechat úplně otevřený. A myslíme si, že náš návrh tento cíl splňuje zcela v souladu s politikou soudržnosti. Eh, a eh, samozřejmě to je jeden z hlavních stimulů růstu a zaměstnanosti v Unii. Potom otázka na časování ano, jsme pod tlakem, máme za ten balíček soudržnosti, eh, který by měl být aplikovatelný co nejdříve, tak abychom mohli pokračovat s programy. Modernizace státní podpory musí jít ruku v ruce s reformou soudržnosti, protože je třeba, aby členské státy si mohly stanovovat pravidla státní podpory eh, v kontextu eh, těch hlavních směrů regionální mm, politiky, tak aby mm, eh, to znamená, aby členské státy mohly také definovat ty svoje mapy. A to se musí udělat proto, abych se mohlo začít s programy je to tedy proces, který musí být správně načasován na sebe, navazovat. A je třeba i zajistit koordinaci mezi těmito procesy, tak aby to, co se děje v rámci vyjednávání o soudržnosti, aby to šlo ruku v ruce a e, dopad tedy soudržnosti, aby jsme vzali do úvahy mm, při regionální politice a je to úkol náš tedy, abychom zabránili případným anomáliím. O to se snažíme a když jsme vyřešili celou řadu možných potenciálních rizikových oblastí. A jak jsem již řekl předtím, jsou zde určité zbytkové oblasti, které je třeba prostudovat eh, teď v finální etapě přípravy hlavních směrů a i musíme tedy eh, přijmout určitou finální pozici k velkým podnikům, to je asi oblast, kde možná ještě dojde k, určitým, k určitému vývoji. I teď zvažujeme určité eh, prvky administrativního procesu a je třeba ještě, aby ty mapy skutečně byly konsistentní. To ještě prověříme. To je naše odpovědnost, aby konečný výstup nevedl k některým anomálím. Tomu se chceme vyhnout. Pan Denano, ano, dobře, děkuji. O co tady jde? Je budoucnost evropského průmyslu. Je třeba si to všechno uvědomit. A tudíž eh, Eh, velké podniky musí mít možnost inovovat eh, v eh, svou produkci a prostě pracovat s materiály budoucnosti a pokud nebudeme schopni Donc il faut qu'on soit conscient euh, v Evropě nebudeme schopni třeba vyrábět uhlíková vlákna, tak to budou dělat v Číně za nás. Takže ty velké podniky musí mít možnost inovovat to malé podniky sami udělat nemohou a jsou na sebe malé a velké podniky jsou na sebe napojeny. Malé podniky jsou často napojeny na velké podniky v těch řetězcích dodavatelských, takže je třeba, eh, abychom eh, tedy i mm, přistupovali k těm malým eh, stejně jako k těm velkým. A mm, protože tady jde o budoucnost evropského průmyslu. Za to my bojujeme. Bojujeme za to, aby i za určitých podmínek, samozřejmě o kterých ještě bude se muset diskutovat, aby ty velké podniky také mohly čerpat. A protože eh, průmyslový vývoj Evropy se opírá o velké podniky. Také ještě bych chtěl říci k regionu C. Eh, samozřejmě tady eh, eh, musíme jim měřit stejným metrem, ale často jsou to mm, venkovské regiony, které mají problémy s infrastrukturou, ať jsou to tedy železnice, nebo ať jsou tedy ať jsou tedy eh, to problémy s komunikacemi a nemůžeme je penalizovat ještě eh, více, protože my zde máme tedy ty regiony A, které mm, tedy mm, jsou po těch 70% a nemůžeme tedy vzájemně se sebou penalizovat. Děkuji a my teď máme málo času, takže prosím jenom minutu a neopakujte to, co již bylo řečeno. Pan Winkler, prosím. Děkuji. Mně eh, se velice líbí to eh, přibližování regionálních politických eh, konkurenceschopnosti a já myslím, že souhlasím také s kolegou Obrichtem, pokud se týče malých středních podniků. My opravdu v mnohých regionech máme pouze jeden, dva velké podniky a to je velice důležité, aby i oni mohli prostě fungovat a také se eh, eh, zapojovat do té pomoci. A také otázka je, eh, jak zapojit ty regiony, které nám spadly do té přechodné kategorie. Děkuji, Monika Smolková. Děkuji vám velmi stručně. Kolega Obrecht řekl to, co jsem chtěla říci já ke velkým podnikům, ale hovořil také o modernizaci státní pomoci a možná mě tam chybělo slovíčko transparentnost a jasnější pravidla. V této souvislosti mě napadá otázka. Myslíte si, že státní pomoc je transparentní, pokud se poskytuje podnikům s nejasnými vlastnickými poměry, akcie na doručitele a veřejnost de facto neví, komu ty peníze přišly. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl především podpořit návrh von Lombera van Mistroloje, aby komise šla dál a aby aby se zúčastnila této diskuse, protože si myslím, že je důležité, aby byla konzistentní politika regionálního rozvoje s politikou komise v oblasti hospodářské soutěže s podporami eh, regionálního zaměření, protože to je otázka intenzity podpor, míry spolufinancování a ty regionální podpory, které členské státy smějí vyplácet. To všechno musí být konzistentní. A já mám pocit, že tady je určitý nedostatek v konzistentnosti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 Vzhledem k tomu, že se neberou v úvahu ty takzvané mezi, mezikategorie, které komise jaksi nedostatečně zohlednila eh, v tom návrhu pro období 2014 až 2020. A další otázka konzistentnosti se týká konzistentnosti v rámci smluv, co s Lisabonskou smlouvou, co s eh, handicapovanými regiony a to je docela důležité. Já pocházím z ostrova, ostrovní regiony také potřebují aby se dostaly na stejnou úroveň jako kontinentální regiony, co se týče přístupu k vnitřnímu trhu, co se týče rovnosti eh, území, v, z hlediska ekonomických aktivit a, a, a ekonomiky, zvlášť pokud se jedná o malé ostrovy, tak eh, tam je hm, jaksi ten ekonomický prostor na těch ostrovech sám o sobě už zranitelný. Čili to je takový apel na konzistentnost mezi těmito přístupy. Komise samozřejmě vidím, že tady sedíte vedle sebe, doufám, že se občas setkáváte a že nám učiníte nějaký návrh v tomto směru. Děkuji, Lusomaže. Merci. Děkuji. Myslím, že postupně vidíme, že vzniká série e, ustanovení, právních ustanovení, rozpočtových pravidel, která oslabují regionální politiku. A tento návrh z mého pohledu je zase dalším přínosem ke oslabování regionální politiky. Samozřejmě musí se dbát na dodržování principů hospodářské soutěže, ale ať si o tom říkáme, co chceme, tak dochází nicméně k poklesu objemu i intenzity podpor. A to říká také předseda výboru Eh, konference eh, odlehlých eh, regionů Didier Až, který říká, že tento značný pokles i v nejzranitelnějších oblastech je velice sporný, především v období krize. A je pravdou, že tento návrh nám připadá nepřiměřený vzhledem k potřebám naopak posílit této podpory v době krize, protože na jedné straně jsou někde proklamované cíle, které připomněl zpravodaj výboru regionu a na straně druhé my děláme přesný opak. Co se týče problematických bodů v tomto návrhu, eh, už to tady zaznělo, existuje nebo vzniká nerovnost mezi jednotlivými kategoriemi regionů i v rámci jedné kategorie regionů. Například eh, eh, počítá se s tím, že regiony, které eh, opouštějí ten konvergenční cíl, mají situaci poměrně příznivou, zatímco regiony, které do této kategorie patří, ty naopak jsou penalizovány a to podle mého názoru není přijatelné. Co se týče delokalizací, to je samozřejmé. Tento systém podle mého názoru bude podporovat delokalizace a mělo by se možná počítat s nějakým systémem, který by sankcionoval podniky, které delokalizují své aktivity v, těch, v období pěti let po přijetí podpory, kdy by se tedy mělo od nich vyžadovat, aby pokud delokalizují, aby ty peníze vrátili. Co se týče odlehlých regionů, je to otázka, kterou kladu komisi. S čím se počítá v souvislosti s bonusem, který těmto odlehlým regionům byl poskytován, zda bude zachován, nebo zda je omezen na polovinu, tak jak, je, eh, tak jak se mi to jeví. Čili to jsou moje poznámky k této otázce a možná pak budeme diskutovat o dalším. Děkuji, Derek Von. Já jsem se chtěl vrátit uh, k otázce velkých podniků. Uh, já jsem tedy viděl uh, důkazy o tom své Velké Británie, že většina peněz z EU skutečně jde těm velkým podnikům a jestliže používáme argument, že by to mělo spíše ve prospěch malých středních podniků, jak to říká i Jan Olbricht, tak eh, malé a střední podniky eh, de facto mají prospěch z toho, že jsou napojeny na velké podniky, které jsou v jejich oblasti, jsou součástí jejich eh, logistického řetězce. To znamená, že dohromady hrají velkou roli v, ekonomiky, v regionální ekonomice. Příklad před dvěma týdny v severovýchodním Walesu je určitý takzvaný business club, a oni chtěli tedy e, vytvořit jakýsi půl podniku, e, de facto podnikovou zónu, business park bychom řekli, a e, velká část těch firm soukromých i veřejných, tak vyslovili velké obavy o tom, že by tyto návrhy právě mohly poškodit Eh, právě z nich takovýchto business eh, podniků. Čili tam bychom se měli možná podívat na definici velkých podniků. A taky eh, je tady otázka, zda by nemohly být nějaké skutečně cílené výjimky protože mm, to by možná bylo dobré. My totiž máme určité už to představu, eh, jak by mohla vypadat taková to skutečně cílená, cílená výjimka. Děkuji. Děkuji, Oldřich Vlasa. Děkuji pěkně eh, za slovo. Eh, rozhodně regionální státní podpora je jedním z hlavních nástrojů pro dosažení ekonomické a sociální a teritoriální koheze. Já plně souhlasím s komisí, že je potřeba zjednodušit a udržet určitou konzistentnost, ale je potřeba si také říci, že ty podmínky se výrazně e, zpřísňují. E, mělo by dojít k daleko větší koordinaci této státní podpory s ostatními e, politikami Evropské unie a to tady již zmínilo několik mých předřečníků. Ale já uvedu několik Eh, takových velkých překážek, které se týkají například velkých investičních projektů, eh, kde by investorovi mělo být umožněno zahájit práce na projektu až po vydání závazného rozhodnutí. Tím se samozřejmě ztratí ta konkurenční výhoda, protože tou je čas, všechno se to prodlužuje. Eh, druhá otázka je zavádění dalších administrativních překážek, protože by se mělo začít dokládat například motivační účinek podpory, formulování pobídkového účinku, podání vysvětlení, co by se stalo bez podpory, mělo by se prokazovat, proč se ne, nevyužilo například úvěrů a tak dále. A to se domnívám, že výrazně zatíží nejenom konečného příjemce stát, ale i Evropskou komisi jako takovou. A protože naším cílem musí být i flexibilita, ptám se tedy komise, jestli je třeba takto zpřísňovat e, tyto podmínky pro dokladování toho účinku. Děkuji. Uh, thank you, Maria Rigoyen Perez. Děkuji, Maria Goring. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Tady hovoříme o státní pomoci nebo veřejné pomoci, takže tím eh, vlastně eh, říkáme, že obhajujeme zájmy občanů, většiny občanů. Já chci eh, hovořit o Madridu, kde žije asi 7 milionů obyvatel a nyní my zde máme velkou míru nezaměstnanosti a to v podstatě i je region, kde existuje inovace a tyto možnosti, ale pomoc, pomoci nebo dotací se nedostává. Já mám otázku na pana Martina. My zde máme článek 107 eh, eh, zakladající smlouvy a bod C. To znamená, používáme jiná kritéria také než HDP, protože Madrid eh, podle HDP je konkurenceschopný a lze používat i jiná kritéria, aby podobná pomoc se dostala do regionu, jako je třeba Madrid. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam, takže nejprve se obrátím tedy na mm, komisi a eh, potom na výbor regionu. Dobře. Děkuji, děkuji za tyto otázky ono asi je nemožné odpovědět na všechny, ale dovolte, abych se zaměřil na ty nejdůležitější. A asi bychom měli zde říci, že samozřejmě zcela eh, mm, jsme si vědomi cílů regionální politiky, ty bereme do úvahy a musí to být i v souladu s konkurencí na vnitřním trhu, s hospodářskou soutěží tedy. Zde někteří hovoří o větší flexibilitě, o rušení překážek. Kdybych to hnal do extrému, tak eh, to by mohlo potom poškodit eh, jak hospodářskou politiku, tak regionální politiku. Poněvadž eh, jakožto zástupci parlamentu, tak vy musíte obhajovat evropský zájem a samozřejmě je vaším zájmem, aby ta podpora byla efektivně vynakládána, takže nemůže být tedy Eh, identická tedy pro mm, členské státy. Nám jde o to, abychom našli tu správnou rovnováhu, abychom zajistili, že v době, kdy některé členské státy eh, mají možnosti eh, mít výdaje, provádět výdaje a jiné ne, no tak musíme to nějak vybalancovat. A je třeba tu intenzitu pomoci vidět v tomto kontextu. Žijeme ve světě, kdy některé členské státy budou muset ještě léta a léta škrtat, i, i když dostávají peníze ze strukturálních fondů, ale z národního rozpočtu moc peněz nemají. Takže je třeba toto reflektovat. Víme, že eh, některou tu podporu budou moci využít jiné státy, některé státy a jiné ne. A teď e, samozřejmě to je e, ta diskuze o tom, že tedy ty e, chudší státy v podstatě jsou na úkor nebo žijí na úkor těch bohatších států, ale je to realita. My vždycky jsme se snažili, abychom reagovali na konkrétní potřeby, třeba ty takzvané vzdálené nebo ultraperiferní regiony. Tam máme celou řadu regionů, kde vlastně členské státy mohou i splnit podmínky pro blokové výjimky, protože ty ultraperiferní regiony v podstatě si tak nekonkurují s těmi regiony na kontinentu. A mm, proto je třeba tam, kde je to nutné, zavést větší flexibilitu. Ještě jeden z kolegů zmínil nutnost transparentnosti. Ano, my jsme navrhli a budeme na tom trvat. Bude to obecné pravidlo pro všechny hlavní směry guidelines všeho typu, že identita příjemce, účel pomoci a dopady pomoci se budou pečlivě monitorovat. To je základní podmínka vůbec pro to, aby ten systém fungoval. A možná vás překvapuje, že zatím to tak není, ale teď to bude nová podmínka a bude platit pro všechny pro každou pomoc, podporu a bude se to monitorovat. Niklas před chvílí zmínil to, že komise má výlučnou kompetenci pro politiku hospodářské soutěže, ale zároveň je i aktivní ve, v legislativním procesu. To platí pro regionální politiku, ale i pro další politiky. Takže to, co tady slyšíme, eh, tak eh, ukazuje, že eh, my se snažíme tedy propojit všechny ty dimenze a my jsme k tomu velice flexibilní. Chceme, aby všechny ty ostatní politiky byly reflektovány v politice hospodářské soutěže. Ale je třeba si uvědomit, jak hospodářská soutěž je důležitá, protože nakonec je třeba zajistit hlavně, aby dobře fungoval vnitřní trh na straně jedné a potom, aby tedy politiky regionální eh, do toho zapadaly, ať jsou to politiky třeba jako budování eh, toho širokého pásma a podobně. To všechno do toho musí zapadat. Je třeba to sladit, eh, ale v podstatě obě nebo všechny ty politiky jdou stejným směrem a doufáme, že parlament nás v tom podpoří. Ehm, máme Eh, upřímně řečeno, máme zde třeba některé subjekty nebo partnery, kterým nejde o tyto společné cíle, jako podporu vnitřního trhu a soudržnosti v Evropě. Sledují jiné cíle. Děkuji. Tři věci, ke kterým se chci vrátit. Otázka ukazatelů a HDP jako ukazatel. To je jedna z otázek konsistentnosti přece, protože kategorizace regionů pro účely soudržnosti vychází z HDP a samozřejmě je třeba zajistit, že nebudou nějaké diskrepance na těch mapách. E, a proto je třeba, aby stejné ukazatele se používaly všude stejně. To je e, klíčový princip. A teď otázka zacházení e, s různými kategoriemi regionu a jak si to koresponduje v rámci diskuze o soudržnosti jsme mm, viděli, a to vyplývá i ze závěru summitu, že máme eh, dost komplikovaný systém diferenciace mezi různými typy regionů, což bere do úvahy třeba Eh, nějak, eh, tedy konvergenci, kterou jsme si stanovili jako eh, cíl a proto máme zde třeba ty přechodné kategorie, potom zase potom tedy některé regiony, které v příštím období, ale už budou těmi rozvinutějšími regiony, takže je třeba specificky zacházet i s těmi regiony, které v podstatě jsou předmětem phasing out, které se již ze systému dostávají. Uh, a je to i otázka e, sazby spolufinancování, to musí být také reflektováno v té diferenciaci. Samozřejmě není možné ale transponovat takovou komplikovanou diferenciaci mezi regiony e, do e, toho, jak přistupujeme ke státní podpoře. To by bylo neproveditelné. A také je třeba i, člensk- aby členské státy mohly mít flexibilitu při výběru, při rozhodování. To tež platí pro otázku regionů, které mají specifické rysy, které lze považovat za handicap. A to platí pro eh, ty ultraperiferní vzdálené regiony, ty mají eh, specifické zacházení, ale máte jiná území, jako ostrovy, horské oblasti a tak dále v rámci soudržnosti také umožňujeme členským státům, aby k tomuto přistupovali flexibilně a sami si stanovovali míru spolufinancování, která by se zde aplikovala. A to je i v souladu s tím, že nechceme předem definovat, jak zacházet eh, s, jak zacházet s těmito regiony pro účely státní podpory. Poslední bod. Eh, a možná to i reaguje na to, co řekl pan Vaughan. Ano, musíte se podívat na celý rámec eh, z pohledu toho, jakým způsobem mm, zacházet s velkými podniky. Určitě jsme to viděli a diskutovali jsme o tom v trialogu. Viděli jsme, jak důležité je to propojení mezi malými podniky a velkými, obrovskými podniky. A i eh, no, v podstatě to i, i je reflektováno v našich prioritách, i v ERDF ale tady nejde pouze o regionální hlavní směry, které budou určovat eh, režim státních podpor pro velké podniky. To bude něco jiného. Ano, děkuji. Já myslím, že diskuze byla zvláště zajímavá a je třeba, abychom se na to podívali i v kontextu krize, která zachvátila Evropu. A to znamená, že eh, státní pomoc intervence je nutná. Bez eh, státní intervence se ekonomická aktivita neoživí. My jsme všichni samozřejmě teď, ale jaksi zaskočeni tím návrhem rozpočtu na příští eh, programovací období do roku 2020. Doufám, že parlament s tím něco udělá, eh, protože státní eh, pomoc, tedy evropská, ta je doplňkelní a regionální a měla by být tedy efektivnější. To je podstatné pro budoucnost Evropy. Druhá poznámka Nyní eh, týká se to koherentnosti mezi různými hlavními směry a především, eh, jak to zapadá do strukturálních fondů. Strukturální fondy dávají přednost rozvoji malých středních podniků, za to jsme rádi samozřejmě, ale paralelně je třeba i povolit eh, tedy <clears throat> otevřít i tu státní pomoc těmto malým středním podnikám. To musí do sebe zapadat. Potom je to otázka venkova venkovského charakteru Evropy. Já jsem předsedou evropského eh, programu RIRACT, který eh, obsahuje 50 regionů, které trpí odchodem obyvatel z venkova a je v zájmu všech eh, nastolit rovnováhu mezi městem a venkovem. A hm, protože proto je třeba čím dál více intervenovat na venkově, aby tam občané zůstali, abychom zachovali tuto rovnováhu. To jsem chtěl ještě říci na základě proběhlé diskuze. A teď se obracím na komisi. Otázka velkých podniků, jak jste viděli, ta je zcela zásadní tady a to, do jaké míry mohou čerpat a se kvalifikují tedy na čerpání a je třeba se na to podívat z konkrétního pohledu dnešních podmínek. Děkuji, chci poděkovat všem řečníkům a také i chci vyjádřit přání pokračovat v této diskuzi a já zde hovořím určitě za všechny kolegy komise, a to konkrétně DG pro hospodářskou soutěž a Gerdian Kopman, jasně řekli, že eh, s námi chtějí jednat, vyjednávat eh, také i pokud se nemýlíme, teď v půlce března skončí připomínkové řízení, ty konzultace a poté se asi ještě k této diskuzi vrátíme, až budou na stole konkrétní návrhy, které i vyplynou z našeho trialogu, eh, eh, pro, který se týká legislativního rámce pro příští období. Děkuji tedy za vaši vstřícnost a i když chápeme, že jaká je tedy role komise v hospodářské soutěži, ale myslíme si, že i tak je to oblast, která je důležitá pro efektivitu politik, za které jsme odpovědní my. Proto tento dialog je pro nás tak důležitý. Ještě jednou děkuji a nyní přejdeme k hlasování. Děkuji. Kolegové, tak eh, nejdříve zkusíme funkčnost karet, eh, takže zkuste, zkuste cokoliv. Je to pomalé, ale funguje to. You, you me was only communicated to me this Here, morning. Yes. Oh, you were already there. Okay. You knew already. No, it was not me, Małgosia. Okay, it, it, well, not everybody voted. I understand that four... Tak, eh, vidím, že čtyři, tři možná nechtějí hlasovat, nemají zájem o hlasování, takže to je pořádku. Začínáme tedy zprávu na Olbrichta a týká se to absolutoria. Kompromis jednak kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Promiňte, čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní směna k pětce. Kdo, je někdo proti? Není, takže budeme hlasovat o pětce s ústní změnou. Kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní číslo 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A ústní změna je tady k devítce. Je někdo proti tohoto ústní změně? Není, takže hlasujeme devítka, jak je upravená. Kdo je pro? Pro, pro ještě jednou, proti, zdrželi se schváleno. Nyní číslo 10 s ústní změnou. Kdo je je někdo proti? Ne, není. Takže bude pro 10, tak jak je upravený. Proti. To musíme prověřit. Desítku prověříme. Zahájí hlasování. Ano, končím hlasování a je to zamítnuto 21 hlasy, pro 19. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 14 je stažena, takže hlasování závěrečné, elektronické hlasování, zahajují toto hlasování. Končím hlasování. 40 hlasů pro, jeden se zdržel. Takže a nyní zpráva Rika Maner, Riky Manerové. Můžeme hlasovat ano. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní čtyřka, kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to skutečně zamítnuto. Nyní eh, osmička pro. Osmička. Proti. Zdrželi se. Myslím, že to také zamítnu. Devítka, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Deset pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Jedenáct pro 11, prosím. Takže prosím, můžeme hlasovat o 11. Dobře, tak desítku nejdříve prověříme. Hlasujte ještě jednou elektronicky o desítce. Končím hlasování a je schválen. Nyní jedenáct, to už jsme hlasovali. Dobře. Takže kompromis dvě, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, nyní 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40 pro, proti, to prověříme. Čtyřicítka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti 18. 41 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 42 pro, proti, takže se zamítnuto, 43 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 44 pro, proti zdrželi se, zamítnuto, Kompromis 5. K tomu máme ústní změnu. Je někdo proti ústní změně? Není. Takže budeme hlasovat kompromis 5 upravený. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 51 pro. Proti zdrželi se schváleno. 52 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 61 pro, proti, prověříme 61, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 28 proti 14. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti. Tak to prověříme, tu 70. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 k 18. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 76 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 77 pro, proti, prověříme 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 k 18. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82 je staženo, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, a závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a máme to 39 pro, 3 proti. Schváleno. Tím končíme hlasování. A nyní máme první setkání s panem Ramonem Luizem Valcácelem Sisem, který je eh, předsedou výboru regionu. kolegové, tady teď není přestávka. I would like to... Já bych chtěla už zahájit pokračování naší schůze a chtěla bych přivítat předsedu výboru regionu poprvé tedy v této jeho funkci pana Ramona Luise Valkarselem a, Valkarsel, a chtěl bych, chtěla bych vám rovnou dát slovo a potom bude navazovat diskuze, takže eh, prosím. Muchas gracias, presidenta Děkuji paní předsedkyně Hübnerová, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, zástupci Evropské komise, a na základě dohody, ke které jsme dospěli 8. Druhé, druhý, tedy, kdy se finanční, kdy se tedy zástupci vlád dohodli na víceletém rámci do roku 2020, tak v podstatě lze z toho dedukovat, že vše již bylo řečeno, ale ale tomu tak není, podle některých z nás. Závěry Evropské rady vyzývají radu a Evropský parlament, aby se dohodli co nejdříve. E, jak i to okamžitě zdůraznil Evropský parlament však, e, skutečná vyjednávání teprve začínají teď. Za prvé bych chtěl poděkovat vám, a to ze dvou důvodů. Na jedné straně Eh, za to, jak pevně jste hájili své pozice, které se týkají víceletého finančního rámce. A na druhé straně vám děkuji za pokrok, ke kterému došlo eh, při vyjednáváních eh, v rámci trialogu, kdy jste jednali o budoucnosti politiky soudržnosti. Někteří často zapomínají, že institucionální kontext vůbec se nedotýká těch předchozích jednání, která probíhala v letech 2005-2006. A tudíž Lisabonská smlouva uděluje nové pravomoce Evropskému parlamentu, jehož význam eh, v podstatě se zvýšil v tom, že teď má větší pravomoci odsouhlasovat víceletý finanční rámec a je i spolurozhodovacím orgánem mm, při odsouhlasování balíčku politiky soudržnosti. Tudíž ocitli jsme se v rozhodném okamžiku pro Evropský parlament a já jsem rád, že je to právě parlament, který je institucí, která může eh, vtisknout eh, určité své postoje právě do této politiky, která je nejdůležitější pro Evropu. Jak víte, výbor regionů se plně do této diskuze také zapojoval. My jsme přijali první stanovisko o víceletém finančním rámci v prosinci roku 2011 a poté celá řada stanovisek následovala, která se týkala různých legislativních návrhů komise, eh, po, různé, různých politik na leta 2000, eh, do roku 2020, ať je to zemědělská politika, politika soudržnosti. Potom jsme také i přijali stanovisko E, revidované stanovisko o víceletém rámci, to jsme přijali v říjnu minulého roku, potom zde máme to rozhodnutí z 22. listopadu a i hned jsme tedy přijali usnesení e, o politice soudržnosti. Naši zpravodajové byli v přímém kontaktu s vašimi kolegy zde v parlamentu. A musím uznat zde, že mm, jsme spokojeni poněvadž ta spolupráce probíhala dobře a celá řada našich doporučení eh, byla reflektována. A i celá řada našich obav eh, eh, byla akceptována vaším výborem. Tato diskuze dnes tedy má velký smysl i kvůli finančnímu a ekonomickému kontextu, který není zrovna dobrý a je třeba tedy eh, si uvědomit, že eh, jak si tento mm, kontext eh, ještě umocněn, je horší tedy na regionální a lokální úrovni a proto teď je to zásadní okamžik, proto abychom Mm, abychom vyřešili eh, krizi, abychom mm, přijali dobré návrhy do roku 2020. Strukturální fondy představují více než třetinu veřejných výdajů pro alespoň polovinu členských států EU v oblastech, jako je inovace, jako je podpora malým středním podnikům, jako je sociální inkluze, což je zcela zásadní pro naši strategii Evropa 2020. A řeknu to jinak. Jak asi hodně z vás ví, bez strukturálních fondů by nikdy neexistovaly dostatečné investice a naopak zde by bylo ještě větší riziko ekonomického úpadu. A na Evropské radě tedy byly přijaty finanční eh, perspektivy, ale můžeme se na to podívat dvěmi způsoby, jako na eh, lahev eh, poloprázdnou či naopak na půl plnou. A mm, je třeba se na to podívat eh, i, eh, že tato eh, dohoda z Evropského samitu má určité pozitivní aspekty. Ty chce teď zmínit. Za prvé, rozpočet na politiku soudržnosti se Eh, eh, tyto výdaje se snížily ve srovnání s ostatními politikami, 320 eh, tedy, snížilo se to o 14 miliard ve srovnání s původním návrhem Evropské komise, to je pravda. Potom tam byly škrty, 29 miliard, což je víceméně asi tak o 5% méně ve srovnání se stávajícím období. Takže je to velký škrt, ke kterému došlo v této politice. Ano, ale je třeba si také připomenout, že e, ještě před rokem mnoho členských států vůbec chtělo zrušit, zcela eliminovat e, tuto politiku a poli- regionální politiku, ale tato politika odolala nátlakům e, nepřátel soudržnosti a spolu se zemědělskou politikou v podstatě tato politika se stala jedním ze základních pilířů evropského rozpočtu. Za druhé bych řekl, že kromě toho eh, dohoda o finančních výhledech na léta 2014 až 2020. To nám umožňuje alespoň dlouhodobě plánovat a dává to určitou předvídatelnost pro několikaleté programy to eh, nebyl vůbec snadný cíl vzhledem k mm, pozicím eh, různých členských států, které byly často v opozici. Na druhé straně eh, další významné body této dohody je to, že jsme spokojeni nad tím, že zde byla zachována architektura regionální politiky, tak jak to navrhovala Evropská komise. A především se zde vytvořila ta kategorie těch přechodních regionů. To jsme rádi. V zásadě výbor regionu bojoval právě za to, abychom vytvořili takovou mezikategorii, eh, tak a protivač to bude spravedlivější vůči těmto regionům, eh, které se nachází někde uprostřed, tedy mezi těmi 75 eh, až 90 evropského HDP, tak aby nedocházelo k různým tedy distorzím, narušením eh, jejich mm, schopnosti konkurovat s ostatními regiony. My jsme od samého počátku spolu s parlamentem toto obhajovali. Vy jste byli naším spojencem. A ještě, kdybych shrnul ty tři body. Zde eh, i lze uvítat i tu novou iniciativu zaměstnanost eh, mladých lidí, především pro ty regiony, kde je ta nezaměstnanost, eh, na pět, kde ta nezaměstnanost 25 My jako výbor regionu podporujeme veškeré iniciativy, které řeší tento problém. A před několika týdny my jsme odsouhlasili usnesení, ve kterém podporujeme i ten návrh záruk pro mladé eh, i chceme, aby se tato iniciativa dále rozvíjela na úrovni regionální a lokální. Na druhé straně je jisté, že ten mechanismus Connecting Europe je velice dobrý, protože se mají z tohoto eh, financovat ty evropské infrastrukturní projekty. A i když došlo ke škrtům ve srovnání s návrhem komise, nicméně tato politika eh, ve, eh, přejde na 25 eh, miliard, takže to bude daleko více, než tomu bylo ve stávajícím období. Stejně tak je zcela pozitivní, že Evropská rada je pro flexibilitu. Zde máme odstavec 109 závěru, který přesně maximálně se snaží zavádět flexibilitu to bylo vlastně i vítězství Evropského parlamentu toto prosadit, protože parlament toto zdůrazňoval mm, a zdůrazňoval několikrát. I výbor regionu je rád, že k tomuto došlo, poněvadž od samého počátku my jsme apelovali na, okamžit, apelovali na to, aby se okamžitě zrevidoval víceletý rámec protože jsme chtěli, aby byl spravedlivější, aby reflektoval realitu dnešních eh, dnů a Samozřejmě ta realita třeba se změní za čtyři roky a tudíž je třeba zde mít tu pružnost, abychom mohli dělat korekce v rozpočtu. Jsem si vědom, že je těžké, aby se 27 států mezi sebou dohodlo, ale to neznamená, že dohoda e, z Evropské rady je ta nejlepší, čeho bylo možné dosáhnout. E, samozřejmě, že to ne. Za těchto podmínek souhlasíme s tím, že vyjednávání mezi parlamentem a radou určitě budou velice komplikovaná. Nicméně domnívám se, že je třeba se eh, vyhnout eh, tomu, že by se eh, ta dohoda zcela odmítla. Ne, protože krize pokračuje a my si nemůžeme dovolit ještě další průtahy a skluzy při řešení krize. A teď závěrem. Zde hm, Eh, my jako výbor regionu, ale bychom si přáli určité úpravy, určité korekce, jako například v otázce flexibility. Zdá se, že rada je ochotna akceptovat větší flexibilitu, ale co zde chceme ještě zdůraznit? A to je taková červená linie pro výbor regionu. Je právě toto flexibilita té, od toho my neustoupíme. To chceme prosazovat. Další klíčová otázka je strukturální deficit v evropském rozpočtu, což vyplývá z toho, že zde je velký rozdíl mezi těmi e, e, závazky a mezi platbami. Víte, že evropský rozpočet nemůže přece být deficitní. A tento deficit se potom bude kumulovat a já tedy zcela souhlasím s předsedou Šulcem, který říká, že tento trend nemůže pokračovat a že dohoda z Evropského samitu eh, to ještě zhoršuje, neřeší, ještě zhoršuje. A proto parlament odmítá tento strukturální deficit a zde počítá s podporou našeho výboru. A nyní pár konkrétních aspektů legislativního balíčku politiky soudržnosti. Zde chci poděkovat vyjednávačům z Evropského parlamentu, konkrétně paní Hybnerové, za úspěch, který jste dosáhli ve vyjednávání s radou. Řada mm, mm, mm, toho reaguje na i požadavky našeho výboru, jako například, že jsme chtěli, aby se zachoval etický kodex, Code of Conduct, tak abychom i v praxi zavedli princip governance řízení těch několikaletých programů a operativních programů. I e, mikroregionální strategie by měly být zmiňovány v obecném nařízení. Je třeba i vzít do úvahy teritoriální výzvy v těch dohodách o přidružení. Je třeba i vzít do úvahy demografické problémy v těch různých operativních operačních programech. A dále všechny tyto aspekty určitě eh, mohly již být i dohodnuty mezi parlamentem a radou v rámci trialogu. Přece eh, eh, makroekonomická kondicionalita je něco, co bychom mohli snadno akceptovat. letý rámec do roku 2020 již sám obsahuje celou řadu podmínek, Eh, kterými se bude podmiňovat potom i to plnění komunitárního rozpočtu a eh, které budou nezbytné pro to, aby členské státy splňovaly tu otázku eh, fiskálního a ekonomického řízení v Unii. Zde asi hm, chci ještě zmínit ten hm, Eh, mechanismus, eh, který má bránit nadměrnému deficitu států eurozóny. To je přece paradox, protože komunitární deficit, komunitární rozpočet má strukturální deficit a ten ještě bude růst. A eh, to je v rozporu s tím, co se chce po členských státech. My chceme proto, aby to bylo více v souladu. A doufáme, že Evropský parlament zde bude vehementně obhajovat tyto pozice v rámci trialogu. Výbor region také i zde je proti eh, té sedmiprocentní rezervě, která se má vytvořit eh, eh, z těch fondů soudržnosti a rozvoje venkova. Tento mechanismus by mohl vést k tomu, že ty řídící orgány by stanovovaly cíle, které budou snadno dosažitelné příliš snadno dosažitelné a my tedy jsme pro takovou eh, rezervu flexibility, která by se měla vytvořit, eh, ano, eh, zde proto, abychom mohli třeba financovat z toho ty různé inovativní, mm, inovativní programy, iniciativy. Mm, závěry Evropské rady i tedy hovoří o limitech absorpce těchto fondů zde je třeba, aby ještě e- existovala povinná konzultace s výborem regionu. To je třeba také zavést. Ale my jsme nedostali na stůl žádný legislativní návrh. Proto si myslíme, že tato otázka by také měla být zahrnuta v tom obecném nařízení. Na druhé straně ještě velice stručně bych zmínil i tu Evropskou platformu rozvoje měst v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje. Pan Jan Olbricht navrhl, že podpoříme tuto platformu eh, a že jde o to úzce spolupracovat i s výborem regionu. Za to panu Olbrichtovi děkuji. A eh, prosím, apeluji na vaši podporu, protože by bylo kontraproduktivní vytvářet nové politické platformy, eh, kromě tedy našeho výboru. Je zbytečné vytvářet další platformy. My také jsme ochotně úzce spolupracovat s Evropskou komisí. A také bych chtěl ještě vás upozornit na možnost rozšířit pole spolupráce mezi regiony i na třetí země. A zde e, by bylo třeba ale korigovat e, legislativní návrh. Teď v době ekonomické krize e, výzvy a problémy politiky soudržnosti nikdy nebyly tak globální, postihují všechny. A právě teď, když bychom měli Eh, právě teď, v tomto okamžiku, eh, je vhodnější než kdy jindy hm, utužovat naše vztahy s třetími regiony. A proto výbor regionu bych chtěl požádat eh, paní Riku Wagner, aby zakomponovala tyto myšlenky, až bude jednat v trialogu. Dámy a pánové, tyto otázky jsou některé z bodů, které pro nás jsou důležité. Víme, že seznam relevantních témat v rámci trialogu je velice dlouhý. A měli bychom se ale zaměřit na ty zásadní otázky a snažit se o co nejme, nejlepší dohodu. Připomínáme především, že v kontextu hospodářské krize Evropská unie bude e, nutna podporovat i dlouhodobé investice, tak abychom vůbec splnili cíle strategie 2020. A e, jde o princip řádné zprávy věcí veřejných, good governance. A to je něco, co my dobře známe z lokální a regionální úrovně. A e, zde samozřejmě musí být velká transparence e, kompetencí a pokud se nějaké kompetence mají transferovat, převádět, tak to musí být doprovázeno e, řádnými finančními prostředky. My jako výbor regionu očekáváme, že Evropský parlament bude i obhajovat svoji pozici podle Lisabonské smlouvy vůči radě a e, je to důležité i pro e, naše občany, pro naše regiony, pro, e, pro naše obce, které jsou na vaší straně. Děkuji. Paní předsedkyně nehovoří na mikrofon. I'm sorry. I just... Omlouvám se. Konečně jsem měla příležitost něco říct, co jste stejně neslyšeli, takže Máme tady přihlášených 7-8 lidí, takže prosím, kdo se další chce přihlásit do rozpravy, přihlašte se hned, ať víme, kolik času můžeme každému e, přidělit. Takže první, Salvator Geriga. Děkuji, pane předse, paní předsedkyně. Děkuji, pane Varkarseri, za prezentaci. A zde se odkazuji na slova Barosa včera na konferenci předsedů a to, že Eh, eh, roz, rozpočet, to je to. A ty stropy, eh, mm, to není aplikovatelné, to není proveditelné, pokud se nezlepší i ty kvalitativní aspekty rozpočtu, kromě tedy těch kvantitativních aspektů, tak zde mm, zde tedy rada stanovoval ty stropy a my jako parlament my apelujeme na vlastní zdroje, takže pokud jde o tu kvalitativní část rozpočtu, zde je celá řada bodů, ve kterých souhlasíme s výborem regionu, jako flexibilita, jako mm, je ta revizní klauzule, kdy by došlo ke středně době nebo průběžné revizi, mm, kdyby byla potřeba kvalifikovaná většina pro mobilizaci určitých položek a potom možnost volného pohybu prostředků mezi různými kategoriemi výdajů a i z pohledu plateb jde o automatické e, roční převádění z jednoho roku na druhý. Ale Pane předsedo, téma, které nám nejvíce leží na srdci, protože my e, zde v tomto hodně spolupracujeme s výborem regionu, když jsme pracovali tedy na našich návrzích, tak to je otázka makroekonomické kondicionality. To je nej, největší problém. Vy jste to také zmínil. My zde máme usnesení Evropského parlamentu, i vy, Eh, máme zde eh, usnesení Kalfin BG, které bylo odsouhlaseno eh, drtivou většinou parlamentu i vy máte vlastně usnesení o legislativním balíčku soudržnosti, takže přesně z toho vyplývá, že zde neexistuje žádný explicitní vztah mezi výsledky regionální politiky a makroekonomickými výsledky členských států a že aplikovat tuto makroekonomickou kondicionalitu, tak jak to chce rada, tak nakonec to bude další sankce pro regiony. A já si myslím, že v tomto tématu obě instituce, tedy náš parlament i výbor, hájí stejnou pozici, takže bych rád slyšel vaši odpověď i co tedy by navrhoval výbor regionů pokud jde o zachování této makroekonomické kondicionality. Lambert van Mistelrooy, děkuji. Děkuji, pane předsedo výboru regionu. Myslím, že máme, jsme měli v posledním roce dobrou spolupráci v souvislosti se všemi nařízeními spojenými s finančním výhledem. Takže nyní eh, je čas poukázat na výsledek a přesně jak říkal už pan Gariga, naše politická frakce eh, nemůže jaksi věřit, že tady je nebo má eh, zůstat ten rozpor eh, v, v rozpočtu a teď například v rámci víceletého finančního rámce v rámci víceletého finančního rámce jsou dvě velké, dvě, jaksi dvě velká témata v rámci trialogu. My, nám se podařilo komunikovat na, eh, na všech úrovních, v různých fázích. Já nechci opakovat, co už zaznělo, ale nicméně je to sedmiletý rámec a, a musí být jak se jasně dáno, že naše cíle mají eh, být eh, jaksi pevně stanovené a není možné jak si podkopávat ty dlouholeté perspektivy, které jsme si stanovili. To je, myslím, naprostý základ. Jinak samozřejmě ta kritika je zcela na místě. Ale času je málo, tak se chci výboru regionu zeptat nebo požádat, aby vstoupil do, do toho sedmiletého pra, eh, eh, období. Ten rámec by měl být, myslím, hotový do tří měsíců a jako zpravodajové můžeme společně s předsednictvím, jirským předsednictvím, eh, spolu s komisí, jak si na tom dál pracovat. Ta atmosféra je dobrá, máme příležitost, jak si vytvořit tu novou kohezi. A je tu celá řada věcí, které jsou opravdu odlišné. Vy jste vy máte monitorovací mechanismy, například co se týče Evropy 2020, vy jste si udělali svou práci, máme třeba problematiku inteligentní specializace, kombinování nástrojů politiky soudržnosti v, v souladu s nástrojem pro výzkum a vývoj. To jsou všechno nové, nové agendy, které Eh, v podstatě eh, si jsou, eh, je potřeba kombinovat. Ovšem, výbor regionů, tak jak to činil v tomto období, ehm, jak si sleduje tu implementaci, nicméně jakým způsobem to vnímají občané nebo ten směr ze spoda nahoru, jakým směrem tedy tlačí, to je další dimenze, protože někteří lidé, ne v tomto výboru, ale někteří lidé říkají, k čemu je nám výbor regionů protože my máme ten náš parlament prvotřídní, ale to není žádná pravda, eh, protože vy máte také svou roli v obou eh, politikách, v rozvoji politik, roli, máte svou roli v eh, Eh, v tom smyslu, že vaše instituce má blíž k tomu, čemu dochází v regionech a, a, a co si myslí voliči. Eh, a je tedy potřeba nikoli vytvářet nové struktury, jak jste správně říkal, ale využívat vlastně to monitorování také v tomto směru v nadcházejících měsících. Děkuji, Karima Deli. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo výboru regionů, vy jste nás seznámil se situací, s níž nelze nesouhlasit. To znamená, že kompromis ohledně víceletého finančního rámce, tak jak jej eh, přijala rada, zdaleka není na výši cílů strategie, které musíme naplnit, tedy strategie 2020. A vy, výbor regionů, musíte v, jaksi vo, eh, eh, volat po tom, že tady existují výzvy, vy jste je zmínil, ale já chci připomenout tři. Jedna výzva, ta se týká klimatických změn, energetická problematika. Já připomínám, že reálná diskuse v boji proti klimatickým změnám bude vycházet ze spoda, z místních samospráv, z obcí a měst a všechny tyto energetické zdroje. To je opravdová výzva, protože zase vedou k dalším otázkám, například co se týče reindustrializace hospodářství jednotlivých regionů a území. A to nás vede potom k takovému skutečné víceúrovňovému řízení a tato energetická e, problematika, na to vy musíte klást důraz tak, aby ty e, místní samosprávy mohly sehrávat svoji klíčovou roli. To je, myslím, první velká výzva. Druhá velká výzva, jak jste správně říkal, je ekonomická se, s těmi mladými lidmi v řadě států, kde nezaměstnanost dosahuje až 60% eh, mladých lidí, čili to je taky věc, na které se musí zapracovat a tam ty jednotlivá území na to musí pracovat, je potřeba relokalizovat ekonomiku inteligentně na základě situace v regionech, otevírat nová odvětví, zelená odvětví. A čtvrtá výzva je sociální s nárůstem nejistoty a chudoby na jednotlivých eh, územích a zaznamenáváme čím dál větší diskriminaci mezi městy, mezi regiony a to je nerovnost, která je nepřijatelná. Čili máte pravdu, když říkáte, že Evropský parlament si to nesmí nechat líbit. A proto já apeluji na všechny kolegy, aby obhajovali naš původní stanovisko parlamentu, odmítnout tento kompromis a musíme skoncovat s eh, vydíráním ze strany rady. Parlament a výbor regionů musí lépe spolupracovat, lépe se připravit na um, přijetí lepšího kompromisu. Stávající situace vyvolává moje obavy. A to proč? Protože ta jednání jsou velmi pomalá. I my třeba v trialogu hm, co se týče nařízení o budoucí politice soudržnosti a rada vypadá stále stejně nerozhodně, stále zdržuje dohodu o klíčových eh, aspektech. Vy taky potřebujete už znát odpovědi, ať už se eh, jedná o problematiky tematických koncentrací, vytváření nových eh, eh, kategorií regionů, takzvaných eh, transition regions a je potřeba znát jaksi klíčové odpovědi na tyto otázky i mm, mm, tu celé řady problematy, které zatím ještě nejsou stanoveny a přitom jsou naprosto určující pro budoucnost. Takže já si myslím, že pokud nebu, nepokročíme, aspoň co se týče náročného rozpočtu, který bude odpovídat našim ambicím, pak to bude mít katastrofální dopad na regiony. Je to proto, že to, co my tady v Evropském parlamentu teď děláme, je, že my předvídáme, ale vy, regiony, musíte také předvídat. Předvídat budoucí partnerské dohody, budoucí operační programy a čím více se to zdrží, tím bude větší spoždění při Eh, zahajování budoucího programování. A to je problém právě. To je problém, protože nebudeme včas připraveni. Takže já si myslím, že to poselství, které výbor regionu má teď vyslat, poselství, které nám přinášíte do výboru eh, regionálního rozvoje, nemá slyšet jenom náš výbor. To by měl slyšet celý parlament, ale hlavně rada. Takže já nevím, jak to chcete udělat, aby toto vaše poselství tam prošlo, každopádně to poselství je stejné jako poselství Evropského parlamentu a proto je potřeba, abychom ruku v ruce pokročili a dosáhli ambiciozního rozpočtu se skutečnou vážnou úvahou o vlastních zdrojích skutečného rozpočtu. Je potřeba, aby Evropa už pokročila a nemůže eh, aplikovat škrty Eh, děkuji. Vážení kolegové, ještě máme přihlášených sedm řečníků, takže prosím stručně, kolega Alfonzi. Abych eh, to doplnil, vy jste použil Eh, přirovnání té sklenice, která je z poloviny plná, z poloviny prázdná. Já se obávám, že to tady neodpovídá. Já na radě cítím po tom, co proběhlo minulý týden, že je tu politický rozpor, až historický rozpor a je to snad poprvé, kdy euroskeptické proudy eh, převládly v mechanismech budování Evropy. A je to rozpor, který vyvolává velké obavy, protože protože všichni se připojují ke Cameronovi, k britské vládě tím či oním způsobem s dobrými záminkami a já si myslím, že Evropský parlament a výbor regionů by na to měli silně reagovat a eh, otevřít krizi, protože bez krize se nám nepodaří narovnat eh, toto Protože toto krizové období vlastně vysvětluje tu regresi na úrovni předsedů vlád a států a je potřeba, aby Evropský parlament vlastními prostředky, které mu vyplývají z Lisabonské smlouvy, zamezili tomuto vývoji. Děkuji. Nikos Kryzochelos. Nikos má slovo. Děkuji. My parlamentu samozřejmě chceme rozpočet, který bude jedním z nástrojů aplikace a realizace evropských politik. Ať už se to týká regionálního rozvoje, soudržnosti, zaměstnanosti mládeže eh, nebo eh, eh, reformy zemědělské politiky nebo rybolovné politiky. Čili potřebujeme rozpočet ze dvou pohledů. Za prvé, do jaké míry jsou E, dostatečné zdroje, které máme k dispozici a do jaké míry přispívají k implementaci těchto strategií. Přestože vydáváme veliké částky, nemá to veliký vliv na zlepšení politik, revitalizaci hospodářství a podobně. Uh, Eh, máme obrovskou nezaměstnanost mládeže na evropské úrovni, eh, zdroje, které jsou dávány k dispozici mladým lidem eh, a potom někde nezaměstnanost mladých lidí 20 milionů, 20 8 milionů mladých nezaměstnaných v v Evropě za sedm let. Porovnejme si to se 100 miliardami eh, na záchranu eh, bankovního systému. Ale jak v roce 2014 pomůžeme eh, občanům v roce, kdy budou hlasovat a jak zajistit, aby ta procenta, která jim poskytneme, byla přiměřená. Jestliže Eh, jaksi výsledky na ekonomiku a, eh, a sociální soudržnost musí být lepší. Například eh, na záchranu Řecka potřebujeme 240 miliard a to je čtvrtina toho sedmiletého rozpočtu pro celou Evropu. A nic z těchto peněz nejde opravdu na posílení ekonomiky a vytvoření pracovních příležitostí. Čili pokud můžeme udržet eh, ekonomiku na určité úrovni, tak by se dluh snížil o 20%. Takže eh, je eh, potřeba, aby ty prostředky byly využívány efektivněji, ale o tom se musí diskutovat na všech úrovních. Někteří lidé si myslí, že stačí škrty, ale a že ale je potřeba využít nás ty, ty prostředky pro řešení krize v Evropě. Druhá záležitost potom je Evropský fond Eh, pro eh, osoby eh, bezdomova. A to je Eh, situace, kdy eh, došlo ke zdvojnásobení eh, chudých lidí v Evropě a to je nepřijatelné a my ty rozpočty nemůžeme porovnávat, protože nejde porovnávat, co není srovnatelné. A roz, ten víceletý finanční rámec pro budoucí období je naprosto odlišný od minulého období a tento budoucí rozpočet je kriticky významný a Evropský parlament eh, nemůže souhlasit s takovým rozpočtem, který na jedné straně má strukturální deficit a na druhé straně neřeší problémy eh, a eh, konzervuje staré priority a nevytváří nové priority a neřeší problémy, jako je nezaměstnanost, Eh, růst rozdílů mezi regiony. Takže dnes máme v Evropě více chudých regionů než v minulosti. A když to vezmeme v úvahu, je o třeba eh, vážně jednat s radou o rozpočtu, který skutečně pomůže politikám eh, regionálního rozvoje. Děkuji. Eh, kolegové, již jsme vyčerpali eh, čas, který jsme měli určený pro tento bod a ještě mám přihlášených pět řečníků na seznamu, takže... So we are going to... Takže budeme pokračovat, ano, ještě Další, já vás chci opravdu poprosit, abyste se omezili na jednu, dvě minuty, eh, takže Jonas Somarži. Madame Paní eh, předsedkyně, děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na rozhodnutí, která vzešla z Evropské rady, tak se všichni shodneme na tom, že Evropská unie si nedává do prostředku, jak si ne, ne, ne, nestanovuje ty prostředky, které potřebuje pro dosažení svých cílů, to znamená růstu a zaměstnanosti. My eh, žijeme eh, období, které eh, je v, v historii evropských institucí nebývalé a to je nebývalé i v oblasti regionální politiky, protože to vlastně poprvé v historii regionální politiky, co navržený rozpočet je nižší. A tento pokles E, se, e, se týká asi 30 miliard eur, tedy o tolik je, je, nižší a to my nemůžeme akceptovat, protože to bude mít samozřejmě dopady na celou regionální politiku. Já bych chtěl upozornit na jednu věc. V bodě 77 rozhodnutí Evropské rady je uvedeno, No, je tam řeč o ekonomických makrokondicionalitách. Náš výbor je proti a v rámci trialogu se snažíme udržet eh, tuto pozici eh, vůči radě. Ale jakožto vyjednavač si kladu otázku týkající se těchto makroekonomických kondicionalit, tedy jaký je manévrovací prostor, který nám zůstává. A chtěl bych upozornit kolegy na tuto věc. My v současné době svým způsobem v rámci spolurozhodování budujeme jakousi judikaturu vztahů mezi institucemi. A taková judikatura pravomocí a moci Evropského parlamentu, tak to vzniká. Čili je nezbytné, abychom prosadili určité principy a nemůžeme akceptovat, abychom byli postaveni před hotovou věc. Druhá moje poznámka je taková, že postupně vidíme, jak do všech nařízení se vkrádají eh, věci, které eh, vlastně se odklánějí od vlastních principů a cílů regionální politiky. A to jsou aspekty, které jaksi ehm, se týkají takzvaného efektivnějšího vydávání peněz. My jsme před vaším příchodem hovořili o státních podporách a vidíme, že v těch nových eh, opatřeních, která jsou prezentována, jak se vkrádají někdy poněkud záludným způsobem určitá ustanovení eh, vyplývající nebo ustanovení od těchto lidí, hm, kteří přicházejí ze zemí, kohez, kohezních zemí. A my musíme opravdu být velmi obezřetní a musíme si být všichni vědomí toho, že kompromisy, které nám jsou předloženy, nás nemohou uspokojit, protože my chceme zachovat regionální politiku, která bude na výši svých ambicí. A poslední, co bych chtěl říci, Týdny, které nás čekají, jsou zvlášť důležité, protože se otvírá nové jednání, vyjednávání a my musíme dát pozor na to, abychom neříkali, že je třeba za každou cenu ve prospěch toho či onoho ústupku Evropského parlamentu, Evropskému parlamentu, že je třeba za každou cenu dosáhnout dohody. Ne, Evropský parlament v této době musí hlavně držet silnou pozici eh, a prosím prosazovat, že takový rozpočet akceptovat nelze. Thank you, Cornelia Ernst. Děkuji, Cornelia Ernst. Děkuji. Bylo řečeno mnohé a já bych to možná ještě trošku vyostřila. FR eh, to bylo v, eh, de facto formulováno eh, v závěr hry tak, jako kdybychom vůbec neměli Liban, Lisabonskou smlouvu. Prostě jako kdyby jednoduše prostě ovšem rozhodovala rada, zejména o nových penězích a parlament jakoby nebyl. Takže to, co nám bylo nejdůležitější, to tam bylo naprosto, naprosto, naprosto ignorováno. A to znamená, že máme také eh, ze strany eh, komitologie naprostý naprosto negativní. Prostě to by jako z naší strany parlamentu nebylo eh, přijatelné, prostě ne, tady opravdu deficity ne. Eh, další téma, eh, nezaměstnanost mládeže. 6 miliard, to je naprosto směšná částka. De facto ve strukturálních, strukturních fondech by měla být speciální klauzule pro mládež, že tedy zejména mladí musí mít přednost při podpoře, eh, eh, zejména pokud se týče těch eh, strukturálních fondů. Navíc prostě ty, ty peníze se odkud si berou, ale ne, nejsou pořádně pořádně zakotveny do rozpočtu. A makroekonomická kondicionalita s tím proti s proti tomu bojujeme s vervou. Je to prostě něco, co, o čeho nemůžeme ustoupit. Červená čára za to není ústupu. A dále parlament prostě se musí jasně dohodnout na prioritách napříč všemi frakcemi, co budeme žádat a kam až můžeme opustit, ale prostě nemůžeme být jakýmsi jenom eh, prostě míčkem na hřišti, se kterým si dělá rada, co chce. Marie Rikoj? Děkuji, děkuji. Vítejte, pane předsedo. Já lituji, že teď, když jsem si vyslechla eh, eh, zástupce různých politických frakcí, tak já lituji, že nemohu s nimi souhlasit. Hm, ano, je neakceptovatelné vlastně přijmout tento rozpočet. A mm, takže eh, já souhlasím s těmi, kteří nesouhlasí s rozpočtem 1%. To je směšné číslo, abychom splnili ty potřeby, které máme, protože máme ambiciozní cíle, které si stanovila i rada a také i to znamená, že bychom vlastně neměli jako důvěru v naše mm, politiky, které přijímáme eh, a mm, tyto politiky teď eh, mm, mají prostředky, kde se dělají obrovské škrty. Můj region, třeba Mursia, díky eh, prostředkům Evropské unie my jsme mohli zmírnit eh, i dopady zemětřesení, mm, které u nás mm, proběhlo. A je to rozpočet který eh, vůbec eh, eh, není srovnatelný poměrně s tím, co mají Spojené státy a mm, pro, mm, není dobrý pro to, abychom vůbec mohli nastartovat zaměstnanost. Já jsem se dneska ptala, zdali kromě tedy HDP, zdali i budeme brát v potaz jiné ukazatele, třeba jako můj region Madrid, kde mm, bychom měli vzít do úvahy jiné ukazatele, jako třeba vysokou míru nezaměstnanosti, protože to je ukazatel, který reflektuje realitu. Proč my zde přece pracujeme s určitými odhady, ale musíme i pracovat s tím, co je předvídatelné. A mm, mm, tato hospodářská politika, tak jak se tady teď plánuje, tak ta nenastartuje růst a zaměstnanost. Děkuji, Josef Matula. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, já nechci tedy zopakovat to, co tady bylo řečeno, ale existují země, <coughs> kde centralizace rozhodování je jaksi v neprospěch eh, národních vlád. To vidíme třeba takto v Rumunsku. Například vidíme jakési harmonizace na státní úroveň, například v oblasti partnerství s českými zeměmi a Mm, pak je tam používání téhož na eh, regionální politiku. Možná, že role regionu by mohla v příštím programovém období eh, vzrůst. Co si o to myslíte? A pokud ano, jak vlastně vidíte, jak by to se to mohlo dále vyvíjet, co navrhujete a jak my bychom to mohli na pomoci? Ano, eh, pan Olbricht. Eh, my máme různé interpretace, různé návěci, náhled na věci. Já myslím, že eh, to zní, jako byste říkal, že máme zablokovat tuto dohodu já jsem tomu rozuměl, takže prostě bychom měli bojovat za společné zájmy, zájmy to je flexibilita, otázka a tak dále. Já nevím, eh, myslím, že by bylo dobré to nějak vyjasnit. Já si myslím, že není dobře, kdybychom se rozešli s dojmem, že výbor regionu jsem přišel prostě proto, aby posílili jenom ty nejextrémnější části pozice. Otázka je deficit. My tady eh, máme eh, prostě eh, ten celkový v roce 2013 je tady nebezpečí nebezpečí deficitu. A navíc potom je tam ten časový nesoulad mezi platbami a e, závazky. Tam e, ta, ta období jsou různá, čili tam, tam máme, máme mezeru mezi těmito e, dvěma věcmi a já si myslím, že toto byl třeba nějak, nějak udělat. A, a my bychom měli poněkud revidovat tuto politiku, možná, že právě teď, ale prosím pěkně postupně. A pak je ještě jedna otázka. V trialogu máme určité prvky, které se týkají přímo eh, našeho eh, trialogu. Jsou to prostě delegace v různých oblastech a rada je naprostě proti. Eh, rada má podporu regionálních region, regionů a ti jsou naprosto proti tomu, aby se cokoliv přenášelo třeba na města obce. A to tedy je problém. Eh, protože my třeba bojujeme za delegaci a eh, rada tomu moc nepřeje. A já si myslím, že <laughs> tento problém máte i vy. Děkuji ještě pan Ugias. Děkuji, paní předsedkyně. Upřímně jsem e, překvapen tady tou eh, podporou, eh, kterou eh, předseda výbor regionu vyjádřil k rozpočtu. My často jsme bojovali společně, náš výbor především, ten má na starosti ty nejslabší regiony, politiky územní soudržnosti a velice často jsme od výboru, vašeho výboru, dostávali návrhy na zlepšení našich návrhů a já jsem proto překvapen. A když jsem eh, slyšel vaše slova, tak eh, v podstatě zde podporuji, že eh, ALDE nepodpoří takovýto rozpočet, který je konzervativní, který nesází na ekonomický růst a který ještě více penalizuje ty nejslabší nebo periferní oblasti. A zde i, e, bych chtěl říct, když my spolupracujeme, tak já mám, pane předsedo, na vás konkrétní dotaz. Jak e, výbor regionů e, vidí tedy pozitivně i negativně tu, to téma eh, eh, izolovanosti mm, toho eh, rozpočtu, který odsouhlasila rada a jak je možné, že vy jste s ním souhlasili. Děkuji, pane předsedo, máte slovo. Muy bien, pues en primer lugar ano, zaprvé chci poděkovat všem, kteří si vzali slovo v diskuzi, poněvadž mm, to je eh, něc, mm, příležitost eh, teď, abych osvětlil některé ty koncepce, které asi jsem nevysvětlil jasně. Za druhé, musím říci, že výbor regionu je institucí, mm, kde jsem členem již 18 let ale možná proto, poněvadž jsem tam 18 let, tak vím velice dobře, jaká je povaha našeho výboru regionu. Výbor regionu má své limitace a nemá eh, možnost tedy podílet se na eh, zákonné tvorbě, jenom pouze může přijímat stanoviska, která dostáváte i vy a kterých si ceníte. I mm, často tedy třeba je odmítáte, ale většinou si jich ceníte. A mm, mm, vy tedy eh, v podstatě většinou eh, to stanovisko přijmete zde v parlamentu. A eh, proto to je další důvod pro to, abychom zintenzivnili naši spolupráci, ale výbor regionu má roli, kterou má a má jasně vymezený prostor, více ne také bych chtěl říci něco jasně. Já si nepamatuju, že bych řekl někdy v nějakém okamžiku, že my e, ten rozpočet vidíme pozitivně, tedy ten rozpočet Evropské rady, že to vidíme tedy jako něco pozitivního, ale já e, nemohu vysvětlovat něco, co bych se dalo těžko vysvětlit, takže někdy v podstatě eh, jsem nepoužil slovo pozitivní při definování tohoto rozpočtu. Naopak, já jsem řekl, že to je návrh, který má velké škrty. Je to rozpočet, který má velké nedostatky a eh, tady zde jenom jsem řekl, že můžeme být přiměřeně spokojeni, pokud vezmeme do úvahy tři aspekty, které jsou vlastně styčnými body i mezi naším výborem a parlamentem. Za prvé makroekonomická kondicionalita, zde s vámi zcela souhlasíme, potom flexibilita, úplný souhlas a potom i e, ta výhrada, která se týká národní výkonnosti. Takže e, tady nelze s Evropskou radou souhlasit. A potom, a tady v tomto také souhlasíme s parlamentem. Takže to je to, co říkám. Proto říkám, že jsem přiměřeně nebo rozumně spokojen, protože nakonec zde existuje, existují určité styčné eh, body. Náš výbor regionu naštěstí zde i souhlasí s Evropským parlamentem. A já bych řekl ještě více. Já patří mezi ty politiky, kteří rádi jdou do věci rovnýma nohama a mm, to, co říká výbor regionu, to je něco, s čím já zcela souhlasím. A zde e, já jsem i zmínil ty body, e, které jsou společné nám i v Evropském parlamentu. A mm, takže já e, nejsem osobně, ani my jako výbor nejsme kolektivně spokojeni s rozpočtem, ale e, my tedy e, víme, že je třeba teď e, v této chvíli stanovat určitá kritéria pro tento rozpočet, ale nepopírám, ano, že jsem řekl, že já bych chtěl vyvinout ještě, abychom vyvinuli určité úsilí, aby ten eh, rozpočet tedy nezůstal pouze eh, kusem papíru a je třeba mít eh, takový rozpočet, ne takový, jako, jaký chce Evropská rada, ne, to ne. Já zde říkám, nebo řekl jsem, že ten rozpočet zatím tedy neprošel tou cestou, kterou by měl. A teď je ta, ten okamžik, kdy v podstatě nastoupil na tu svoji cestu, protože teď nadešla chvíle Evropského parlamentu. Předtím to na začátku to byla etapa komise, potom ta další etapa byla rada a teď je další etapa přijímání rozpočtu a to je parlament. Tím jsem začal svůj úvod. A je třeba teď mu dát definitivní podobu. A tady vy musíte sehrát svoji roli nebudeme tedy zde, ale nemůžeme tedy nechat členské státy a regiony a evropské občany bez nástroje růstu, bez rozpočtu je nemůžeme nechat, protože ty státy a regiony musí plánovat, dlouhodobě plánovat, tedy na sedm let. A to jsem řekl, ale s tím, že ale eh, jsem také řekl, že s tímto rozpočtem to by nešlo, že je třeba vyjednávat a je třeba se snažit o nejlepší možný výsledek. Je třeba, aby parlament ukázal, že je silný a silný je a že bude obhajovat takový rozpočet, který chtějí občané v Evropě. A mm, venku je větší zima než tady. A to platí i pro eh, poslance, pro členy eh, výboru, pro eh, naše starosty, pro hejtmany, a kteří tedy nesou eh, svoji odpovědnost a lidem se to nelíbí všechno. A je pravda, že vy musíte tedy vyjednávat Eh, silou, eh, eh, s tou silou, kterou máte jako parlament a splnit ten konečný cíl, to znamená mít rozpočet, tedy nástroj růstu pro Evropu. Já jsem to řekl již mnohokrát a navíc je to i na papíře. Já jsem to řekl mnohokrát toto. A je zde tedy úplně milné říci, že evropský rozpočet tedy ty výhledy rok 14 až 20, tedy to má být skutečně nástroj rozvoje, eh, který Evropa potřebuje pro eh, ukončení krize, pro vyřešení krize, a ten rozpočet ještě musí jít dále. A, ale ty škrty, které tam jsou, ty nemají smysl. To je eh, tedy něco, co přece nemá smysl. To jsme řekli jasně, já jsem to řekl několikrát, nesčíslněkrát. A co je třeba udělat právě teď, je zlepšit to, co lze zlepšit. A já proto na vás apeluji a já to neříkám tady sám za sebe osobně, já tady nejsem sám za sebe, já jsem tady eh, jako zástupce výboru regionu a výbor regionu si přeje, aby se ten rozpočet vylepšil, ale také výbor regionu již několikrát měl možnost eh, říci, že nejhorší, co by se mohlo stát, je být bez rozpočtu, poněvadž regiony a obce potřebují prostředky, aby mohly řešit krizi a Eh, samozřejmě je jasné, že ten rozpočet eh, není to, co bychom měli mít, že se musí ještě eh, adaptovat realitě. A je, je, bude to velice těžko nastavitelná rovnováha a mm, sladit tedy to, co je reálné, to, co je možné. A na, to máme tedy na jedné straně, na druhé straně máme ta přání a je třeba to nějak sladit. Vím, že to bude strašně těžké, všechno to sladit, ale také si myslím, že tady to, co tvrdím za výbor regionu, je to, že tento rozpočet se nám nelíbí. Dámy a pánové, prosím, apeluji na vás, abyste se snažili o jeho zlepšení a spolu s tím my všemi prostředky se musíme pokusit o to, abychom rozpočet měli, abychom nakonec neskončili bez rozpočtu, protože tím bychom v podstatě si eh, bránili v té možnosti mít nástroj pro řešení krize. Je pravda, že eh, regiony jsou eh, penalizovány těmi třeba makroekonomickými podmínkami. Ano, a to je další důvod, proč požadujeme větší flexibilitu výbor, náš výbor apeluje na flexibilitu. My tedy jasně odmítáme negativní nástroj, protože to by bylo smrtelné pro legitimní zájmy občanů, jako je právě ten princip makroekonomické kondicionality. Tím tady především, to tady především míním a klademe si otázku, zda je dobré nebo ne, abychom měli i nové kontrolní mechanismy. Myslím si, že nejsou potřebné. Pan Van Listroy říkal, že bychom ještě více zkomplikovali ten mechanismus, kdybychom měli tolik různých nástrojů a nakonec bychom ztratili ze zřetele ty základní cíle. Třeba teď, mm, když jde o ty kontrolní mechanismy, přece již existují různé platformy, jak tedy monitorovat vývoj strategie 2020 a my eh, i na tom s vámi je třeba ale, když něco vytváříme, mít něco, co je užitečné. A eh, eh, teď otázka velice cená otázka. E, je tedy role našeho výboru regionu a do jaké míry naše výstupy jsou cené pro vás. Ano, to je taková věčná diskuze. A paní Meregigo mi říká, že bych e, tady, že tady hájím výbor regionu. Ano, ale co jiného bych asi měl dělat, když jsem předsedou výboru regionu? Já jsem předseda výboru regionu, protože jsem hejtmanem jednoho kraje v EU a e, proto mohu dělat tuto funkci a proto samozřejmě obhajuji instituci, ze které jsem a která se snaží o tu regionální politiku, tak prosím si to vykládejte dobře, to, co se vám tady snažím říci, protože Eh, ale já neříkám, že vy byste nehájili tu stejnou politiku, tedy být blíže občanům také, protože vy samozřejmě hájíte zájmy vašich eh, volebních obvodů, které zastupujete, vašich voličů. Ale, eh, ale já ale my zde nehájíme úplně totéž, protože starostové eh, ve svých politikách jsou blíže občanům než třeba hejtmani. A já mm, se za to nezlobím, že takový starosta třeba eh, eh, hájí mm, trochu konkrétně více občany, než třeba já jako hejtman konkrétního kraje, protože všechno má svoji úroveň blízkosti občanům. A mm, Některé ale politické instance nejsou blízké občanům. Také je třeba se na to všechno podívat z pohledu eh, terénu. Samozřejmě záběr každého z nás je odlišný, ale tady přece všem nám musí o to též koordinovat naše politiky, eh, eh, eliminovat duplikace, o to jde. Ale to by určitě vyžadovalo více času, který teď asi nemáme a já také mm, eh, v podstatě nemám moc času, protože téměř již jsem zmeškal letadlo. A realita jaká je? A nakonec, dnes zde začínáme diskutovat o té nejcitlivější části naší politiky a to je makroekonomická kondicionalita. Ale eh, možná, že asi tomu všichni nerozumí, protože čemu lidé rozumí, jsou opatření proti chudobě, eh, opatření na podporu zaměstnanosti nebo boj proti změnám klimatu, takže na to jsou citliví občané. A asi dříve možná to nebylo tak aktuální jako teď, ale v této politice blízkosti občanům zde my jako výbor regionů se snažíme třeba o e, pakt, snažíme se o pakt starostu a na tom teď pracujeme. A já to tady říkám jasně, protože to je Eh, nejlepší eh, nástroj boje proti změnám klimatu a, a nejlepší nástroj za energetickou účinnost a za eh, politiky, hm, po kterých volají naši občané, je právě tato spolupráce, to je ten pakt nebo dohoda starostů. A podle mě to je nejužitečnější nástroj který můžeme použít proto, abychom reagovali na obavy občanů, jako je změna klimatu, jako je mrhání energiemi. A velice často se to opomíjelo a nyní to nikdo nespochybňuje. A ještě eh, tedy eh, nezaměstnanost mladých. 6 milionů jsme slyšeli tady a Eh, pardon, Čech 6 miliard, 6 miliard, které se na to má vynaložit, no je to lepší než nic. O to ještě se snažit získat více. A eh, samozřejmě těch 6 miliard to je velice málo, to je taková urážka pro ty mladé lidi, kteří nemají před sebou žádné vyhlídky. A teď eh, právě tady jde o to mít politiky, které jsou blízko občanům, politiky, které budou prosazovat tvorbu třeba i makroregionu a zde také výbor regionu má svoji roli. My máme tedy eh, eh, i třeba eh, vždycky takové výroční zasedání valnou hromadu států kolem Středozemního moře, to je tedy schromáždění partnerství se zeměmi Středomoří podobné, podobnou instanci máme pro východní země a zde výbor regionu sehrává svoji roli. Euroskepticismus. No to je určitě něco, co nás velice zneklidňuje, ale je to věc nevyhnutelná. Nevyhnutelná, protože euroskepticismus je věc cyklická. To my jsme v Evropské unii od roku 86 a takže eh, historických důvodů, geografických důvodů, kulturních důvodů, Eh, jsme tedy nebyli součástí ničeho po určitou dobu. My jsme měli diktaturu, která nám neumožňovala vstoupit do EU. A mm, my v roce 86, až když jsme se stali demokratickým státem, tak jsme mohli vstoupit. A zde, ale eh, zde tedy eh, do roku 86 v podstatě jsem nebyl občanem EU a euroskepticismus, eh, to ale není novinka, to jsem zažíval již několikrát, to je věc cyklická, stejně jako krize. A čím je horší krize, tím je větší euroskepse. A že bych zde obhajoval euroskepsy? Ne, ne, já jenom říkám, co mě tíží. A to je samozřejmě něco, co tíží všechny. A my všichni eh, to musíme říci jasně, jak to je a protože všechny instituce nesou svoji odpovědnost za to, ať je to eh, starosta malé vesničky až eh, po prezidenta eh, nejsilnějšího státu EU. Samozřejmě je třeba, aby fondy byly čerpány efektivněji. A to tady budu opakovat opět. Rozpočet, tak jak teď se rýsuje, to je rozpočet který těžko lze podpořit, to je pravda. Ale já tady už vás nebudu s tím unavovat. Opakuji, musíme se snažit vyvinout určité úsilí a i my eh, vás v tom budeme podporovat. Je třeba i mm, vynakládat peníze efektivněji, to je jasné. A kromě škrtů, které kritizujeme, tak víme, že je třeba mm, vynakládat peníze efektivněji a e, tedy to je, e, tedy já zde říkám mea culpa. E, vaše role to není. Vaše role je apelovat na nás, abychom vynakládali peníze efektivněji, lépe. A protože zde zatím Zatím jsme si žili na vysoké noze, ale teď ta doba skončila a proto musíme se snažit. Děkuji. Dámy a pánové, tím asi skončím. Tady jsme hovořili o si všem, nezaměstnanost mladých, makroekonomická kondicionalita a potom role regionu. Určitě ta se ještě zvýší v příštích letech, to byla jedna z posledních otázek. Ano, tak to vidíme my. Tak to vidíme my a tak si to přejeme. Lisabonská smlouva rovněž nám eh, v tom eh, trochu přilepšila Eh, zde se zavádí ta kontrola subsidiarity. I my jsme tady dostali malou roličku v tomto a regiony a výbor regionu jako takový tedy by měl mít lepší možnost eh, vstupovat do rozhodnutích, protože teď i máme větší možnost tedy prosazovat naše politiky. Ještě chci poděkovat jednou paní předsedkyni za trpělivost a vám za vaše otázky. Děkuji, pane předsedo. Chtěla... Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Děkujeme i za vaši otevřenost eh, a že jste nás seznámil se názory výboru regionu i, i vašimi na základě vaší odpovědnosti a, a eh, obavy, které s vámi sdílíme, co se týče růstu a podobně. My jako parlament uděláme, co bude v našich silách pro to, abychom dosáhli přijetí dobrého rozpočtu, který pomůže Evropě a regionům, aby začaly růst Víme, že bude velmi těžké nalézt rovnováhu mezi lepším rozpočtem a dosažením nějakého rozpočtu. To chápeme, že to je, to je těžké a je to těžká odpovědnost. Děkuji. Vážení kolegové, tak nyní se přesuneme k dalšímu bodu, co máme na pořadu jednání, což je sociální bydlení v Evropské unii. Omlouvám se, ale prosím o klid. Máme návrh stanoviska pana Karony, to tedy to sociální bydlení v Evropské unii a chtěla bych zahájit rozpravu. Hned dám slovo panu Karonovi, kterého jsem právě před chvilkou zahlédla. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tato diskuze, která se týká eh, sociálního bydlení, takže to je velice významná diskuze, protože bydlení, eh, sociální bydlení určitě přispívá eh, a to významnou měrou k realizaci různých cílů strategie Evropa 2020 a vždycky tedy i pokud jde o téma růstu či atraktivnosti určitých území. Proto je to podstatné. Je to podstatné i pro boj proti chudobě a za sociální začlenování. Je to podstatné i pro boj za e, změny klimatu a za energetic, e, energetické zdroje. Je to tedy významné téma a e, samozřejmě členské státy mají povinnost e, zaručit právo na bydlení. A i o, o toto víc to je důvod, proč to téma je tak podstatné dnes. Mnoho občanů v Evropské unii mají nyní v této fázi e, mají velký problém vůbec eh, bydlet. V roce 2010 5,7 eh, obyvatel nemělo k dispozici pevně, pevné bydlení a dalších 17 eh, žilo v nedůstojných podmínkách, nedůstojných bytech a dalších 10 rodin v Evropě Eh, to jsou mm, tedy velice eh, eh, odhady nízké, tak ty mají vůbec problém hradit náklady spojené s bydlením a tudíž obrovské problémy vůbec mají, máme, abychom vůbec mohli garantovat důstojné bydlení. Proto se to stala otázka, která i teď kvůli krizi se stala otázkou explozivní, výbušnou. A proto je třeba tedy mm, mm, prosadit nějaké aktivity činnosti na evropské úrovni, abychom mohli dát k dispozici a použít veškeré prostředky, včetně čerpání ze strukturálních fondů. Je pravda, že nároky na bydlení v různých státech, v různých členských zemích eh, ale i uvnitř jednoho členského státu se velice liší. Máme třeba situaci, která se týká takzvané západní Evropy, potom východní Evropy, ale zde i existují velké rozdíly třeba mezi venkovem a městem. To i o to více je třeba garantovat nějaký jednotný rámec Eh, našich intervencí. Tento návrh eh, se snaží i podporovat bydlení, které by využívalo způsob bydlení, který by využíval strukturální fondy na léta 2014 až 2020 v souladu s návrhem Evropské komise, a to především co se týče zateplování, pokud jde o propagování e, e, obnovitelných zdrojů, pokud jde o e, boj proti sociálnímu vyloučení. Stanovisko tedy se především zaměřuje na tyto body, tedy na i příští eh, eh, programovací období, kdy je třeba tedy se zaměřit je hlavně na cíl zateplování bydlení, potom je třeba i eh, podpořit ty fondy, které budou se snažit o rehabilitaci těch čtvrtí, špatných čtvrtí, kde existuje velké nebezpečí, jako třeba segregace určité obyvatelstva. Takže je to vlastně i nástroj, jak podporovat sociální inkluzi a i sociální bydlení v podstatě zapadá tedy, jak vidíme, do globálnějších politik. Jejichž cílem je pozitivně ovlivnit i lokální ekonomiku. A i jde o to propagovat tímto sociální inkluzi, zaměstnanost a podporovat eh, malé podniky. Je to tedy sektor, který je velice významný a to i proto, poněvadž my zde tímto reagujeme na sociální problém, který je naléhavý, ale rovněž je to i zásadní proto, abychom podporovali sociální soudržnost a nastartovali růst a vytvářeli nová pracovní místa. Thank you very much. Eh, Děkuji. Eh, nyní Zpravodaj stínu Joachim tady není, takže Karim Adel. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Salvadorovi Karona za jeho práci. Jakožto stínová zpravodajka a předkladatelka původní zprávy o zaměstnanosti, mě tato práce poměrně, výsledek této práce poměrně uspokojuje. Stílím názor s kolegou, že je potřeba zdůraznit eh, roli eh, sociálního bydlení jako páky pro cestu ven z krize a jako významný nástroj politiky eh, eh, strategie 2020. To znamená, je třeba brát v úvahu všechny pozitivní dopady na ekonomiku a na vznik pracovních příležitostí v místě, které nemohou být delokalizovány. Další je významný přínos pro makroekonomickou stabilitu, protože víme, že během evropského semestru Evropská komise může předjímat právě z hlediska makroekonomiky vytváření nových re, eh, realitních bublin. A jedním z nástrojů pro boj s realitními bublinami je právě více sociálního bydlení. A konečně kolega připomněl, že je to boj proti klimatickým změnám prostřednictvím masivních investic, které budou nutné v rámci energetické renovace na vysoké úrovni a v oblasti eh, obnovitelných energetických zdrojů, které bude potřeba posílit, protože tam máme spoždění, co se týče dosahování našich cílů. To znamená klimatický balíček, strategie 3x20, ale hlavně cíl snížit na čtvrtinu eh, emise skleníkových plynů do roku 2050. V této zprávě pozitivní vlivy sociálního bydlení pro územní soudržnost také je významný aspekt. A chtěla bych zopakovat, že podporuji víceúrovňové řízení a integrovaný přístup v rámci budoucí politiky soudržnosti. Chtěla bych taky připomenout, že Evropská unie má k dispozici finanční páky, které jsou značné má velký víceletý rozpočet, který je dostatečný. My jsme o rozpočtu hovořili před chvílí, ale ta bitva teprve začíná. A tady u nás ve výboru, co se týče investic do sociálního bydlení, bude potřeba zajistit, aby ty částky byly vyšší, tak, aby investice byly masivní. Budu také konečně obhajovat další myšlenku, kterou jakožto ekoložka e, považuji za významnou. Je potřeba obhajovat všechny zmínky týkající se negativních dopadů dopadů eh, šíření eh, urbanizace, jakož i sociální segregace, jejíž jsou některé městské části obětí. A chci zdůraznit význam integrovaných místních nástrojů, které navrhuje Komise pro příští programační období v rámci politiky soudržnosti v zájmu sociálního bydlení. A každopádně jsem velice Eh, nadšená ze spolupráce s naším zpravodajem a chtěla bych, eh, abychom toto stanovisko dotáhli tak, aby náš parlament opravdu se zapojil a investoval do sociálního bydlení, které je významným faktorem řešení krize, krize, která je naléhavá. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup. Olži Vlasak. Pan Vlasák. Děkuji za slovo, eh, paní předsedkyně. Eh, samozřejmě bydlení je velmi citlivé téma a eh, je dobře, že diskutujeme o této důležité oblasti, ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že politika bydlení je plně v kompetenci jednotlivých států a jejich sociálních politik a tady musím eh, souhlasit eh, s paní Karima Deli v tom smyslu, že je potřeba to řešit co možná na nejnižší úrovni, to znamená zapojit do tohoto řešení obce a města, regiony. Eh, z toho titulu mm, nevidím vhodné, aby se, aby se mm, ustavil speciál, ustavilo speciální Evropské středisko pro sledování bydlení. Myslím si, že to je další nová byrokracie jako taková. Tyto informace lze zjistit eh, od jednotlivých států jako takových. I otázka eh, boje proti energetické chudobě je, eh, je řekl bych, nad rámec fungování našeho výboru jako takového, protože mluvit do stanovování cen energií a určitého požadavku pro, pro jednotlivce jako takové mi připadá příliš, čili eh, v tomto smyslu jsem velmi rezervovaný. Děkuji. Thank you. Jan Albrecht. Yes, I have... Děkuji, pan Jan Albrecht. Já mám velice stručnou poznámku. Možná bychom měli do našeho textu eh, dát takovou poznámku, sice v tom smyslu, že máme tady problémy, které existují, že tady nemáme zcela jasnou definici, co všechno spadá pod sociální bydlení, eh, protože každá česká země to má definováno trošku jinak. Eh, máme třeba velice eh, jámý holandský případ, kde hrála roli problematika státní pomoci. Eh, tady je otázka, jestli tady sociální bydlení je prouze pro ty nejchudší, což je vlastně sociální otázka. A potom eh, je to také možná problém pro majitele. Eh, čili tady úplně jinak je to, jak tomu přistupují francouzi, jak tomu přistupují Poláci. Čili já si myslím, na jedné straně je to sociální problém, na druhé straně ovšem, když hovoříme o sociální bydlení, tak tedy spíš než o definici bavme se o dosahu této definice, co všechno po to spadá. Děkuji, pan Karna. Chce k tomu ještě něco dodat? Ano, velice stručně, poněvadž souhlasím se všemi úvahy a především s tou poslední připomínkou kolegy Kolbrichta. V tom smyslu, že ano, skutečně je velice důležité nalézt definici, co nejvíce homogenní definici, poněvadž zde existují velké rozdíly. Takže eh, mm, takže máme eh, rozdíl mezi tím, co je v Polsku, ve Francii, v Itálii a proto si myslím, že eh, to je zcela zásadní nalézt tedy homogenní definici a já velice se budu těšit na vaše pozměňovací návrhy. Já myslím, že zde eh, panuje eh, schoda názorů, aspoň podle toho, co jsem slyšel. Děkuji, pokud nejsou další připomínky, tak navrhuji, abychom si stanovili termín pro pozměňovací návrhy 22. Eh, únor ve 12 hodin, takže ještě máme pár dní na pozměňovací návrhy. Takže asi to je to jediné, co jsme ještě měli teď rozhodnout. Děkuji, pane Karona, sejdeme se opět ve tři hodiny. A jak asi víte, pan Gajer, jeho bod byl odložen, odložen takže začneme se zprávou Yunus o marže a poté si vyslechneme i e, e, to, jak to vypadá s dalšími nařízeními se stavem vyjednávání. Děkuji.